Eh, Milí kolegové, Eh, ještě jednou, milí kolegové, i když zde zatím nejsme v hodném počtu, navrhuji, abychom zahájili naše dnešní jednání, protože zde máme několik procesních záležitostí, které musíme vyřešit. A potom bych vás ještě poprosila, protože máme jednu záležitost, která je nesmírně důležitá, to je 9.20, nás čeká bod číslo 6, bod číslo 7. Zpravodajové zde zatím nejsou, takže budeme muset ještě potom u tohoto bodu na ně počkat. Ovšem, jestli dovolíte, ty procesní věci Nejprve budeme mít společnou prezentaci Evropské komise k bodu 6 a 7. Prvním bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo 7 a poté se vrátíme k bodu číslo 6. Bod číslo 7, to je pan Protasievič, to jsou psychoaktivní látky a bod číslo 6, to je paní Jiménez, která se bude věnovat minimálním ustanovením týkajícím se znaku skutkových podstat. U trestných činů děkujeme. Myslím, že souhlasíme s tímto programem. Pokud nemáte připomínky, tak jsme ho schválili. A dále, pokud jde o koordinátory a naši schůzku koordinátorů, máme zde jmenování pana Sedo i Alabarta, doufám, že jsem to přečetla správně, za EPP, který se bude věnovat elektronickým komunikacím na evropském jednotném trhu. Je to stanovisko k výboru ITRE, k této zprávě, a poté je to pan Aquolo z EPP, který bude hovořit o využívání e-call systému ve vozidlech a zároveň směrnice, která upravuje tuto oblast a kde je hlavním výborem výbor IMCO. Nemáte-li žádné výhrady proti těmto nominacím, proti těmto jmenováním? Dobře, děkuji vám říká paní předsedající. A pokud jde o náš jazykový režim, bohužel nebudeme mít tlumočení do finštiny, estonštiny, malčtiny a chorvačtiny. Za to se omlouváme. Já doufám, že to bude opravdu výjimečné. Vím, že jsme měli nějaké problémy i posledně. A tím se dostáváme, milí kolegové, kolegyně, k bodu číslo 4 čtyři na našem programu, to je přijetí opravy tiskové chyby ve zprávě pana Diáze de Mera. Je to změna nařízení Rady 539 z roku 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou této povinnosti osvobozeni. Jelikož eh, tato zpráva pana kolegy se dostala na plenárku předtím, než naši lingvisté právníci mohli udělat revizi. Obvykle samozřejmě v takových případech výsledek této práce těchto našich odborníků, lingvistů, právníků se připojí jako korrigendum k tomuto textu a tento, toto korrigendum budeme považovat za schválené, pokud k němu nebudete mít žádné připomínky do konce dnešního jednání. Vidím, že pan zpravodaj s tím souhlasí tak eh, snad s tím souhlasíme všichni. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5 na našem dnešním programu. Je to prezentace Evropské komise. Jde o zrušení rozhodnutí Rady 2007 lomeno 124, který je propojen s programem specifickým, který by měl skončit na konci tohoto roku. Neříká se zde, jaký program to je, zde mám pouze napsáno jeden nějaký program. Koordinátoři se rozhodli uplatnit zjednodušený postup, který zde máme k dispozici. A proto bych poprosila Evropskou komisi, protože jde o pravidlo, o eh, právní zákaz 43. Myslím, že pan eh, kolega je zde, takže by nám mohl k tomu něco říct. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Bude to velice stručný to procesní záležitost, to znamená prevence, příprava a řízení rizik, které jsou spojeny s terorismem, s bezpečností. Je to program pro období 2006 13, který bude v následujícím období nahrazen takovým fondem, takovým nástrojem, kterému říkáme polis. Proč tato procedura, tento postup je takový specifický? Protože obvykle ty předchozí fondy byly rušeny takovými těmi programy, které se které budou pokrývat to další období 2014-2020. Jde vlastně o takový dvojí právní základ, který pokrývá tento program. Je to propojeno s se smlouvou evropskou a zároveň se smlouvou Euratom. A právě proto máme povinnost zahájit tento proces, to znamená jednomyslnost na radě plus konsultace na straně parlamentu, stejným způsobem zrušit tento nástroj, stejným způsobem, jak jsme ho vytvořili, to znamená stejným postupem. Je to opravdu pouze procesní záležitost, nebudu zde prodlužovat. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že to zrušení nebude znamenat nebo neohrozí řízení těch projektů, které probíhají, které jsou financovány v rámci tohoto programu, ty budou pokračovat až do konce těchto programů. Samozřejmě jsem připraven odpovědět na jakékoliv dotazy. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Ne, děkuji. Takže v tom případě Předseda výboru předloží návrh ke schválení tohoto bodu. Děkujeme, pane Savary. A nyní se dostáváme k společné rozpravě k bodu 6 a 7. Začneme bodem číslo 7. To jsou nové psychoaktivní látky. Pan Jacek Potasjevič za EPP je naším zpravodajem. Minimální mm, ustanovení týkající se znaku skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami. Pokud jde o definici drogy, tak tam máme zpravodajku paní Jiménez Beseril. Já, jestli dovolíte, No, jsme trošičku, trošičku napřed ve srovnání s tím, jak to máme v našem programu. Pokud vám to ale nevadí, tak bychom mohli už zahájit diskuzi k tomuto k těmto dvěma bodům. Nejprve poprosíme Evropskou komisi o prezentaci. Poté bychom si vyslechli oba zpravodaje, stínové zpravodaje a všechny naše kolegy, kteří by chtěli vystoupit. Čili nyní za Evropskou komisi paní Lotek Nucen. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji za tuto příležitost um, možnit komisi uh, prezentovat nový návrh o nových psychoaktivních uh, látkách, které je důležité pro DG. Jednání právě začala. Jsem rád, že tady je mdrovský kolega, se kterým jsme velice se spolupracovali. Um, Parlament již jmenoval svého zpravodaje a těšíme se na spolupráci s panem Potavišem a Pimne Spicerel, protože to bude paralelní proces, což je dobré pro synergie. Stručně řečeno, um, ten náš palíček o psychoaktivních látkách má dva cíle. Chceme uh, usnadnit stahování škodlivých látek z trhu uh, s, stresními sankcemi vzhledem k zdravotním rizikům. Současně chceme zajistit volný pohyb nových psychoaktivních látek pro legitimní užití. Hmm, zestup dostupnosti těchto látek je jeden z aktuálních a e, témat je možná jeden z nejnebezpečnějších trendů na evropské drogové scéně. Tyto látky jsou snadno dostupné, imitují účinky nelegálních drog, jako je kanabis, kokain nebo ecstasy, ale současně nejsou předmětem stejných omezení katrálních opatření umluvy OSN, takže mohou volně cirkulovat v EU, mm, dokud členské státy nezavedou omezení. Během posledních několika let Počet nových psychoaktivních látek eh, vzrostl rychle. Více než 300 nových látek bylo ohlášeno od roku 97. Ale v podstatě se ten počet strojnásobil v letech 2009 až 12, 24 na 73 ročně. 80 z nich bylo detektováno ve více než jedné členské zemi. A letos se již objevily dvě nové psychoaktivní látky, byly zakázány tady A Europol a drogová agentura nyní navrhují zprávu o čtyřech dalších. A celkově indikace jsou, že použití to látek roste. Jeden z posledních průzkumů barometru, barometru ukázal, že mladí lidé 15 do 24 let um, používají tyto látky. Takže bychom chtěli podniknout jasné kroky na ochranu především mladých Evropanů před riziky škodlivých drog látek. My řešíme pouze stahování z trhu těchto látek, které představují zdravotní riziko na úrovni EU a členské státy budou i nadále podnikat příslušné kroky. Věříme, že evropské kroky musí být um, eh, inteligentní, abychom neohrozili legitimní používání chemických látek. Musíme dělat průzkum, výzkum, um, co se týče komerčního průmyslového využívání těchto látek. Naši mm, ekonomické subjekty potřebují právní jistotu, protože asi pětina těchto látek mají legitimní užití v technice technologiích, komerčních, veterinárních, eh, zdravotních eh, nízké účely, což by samozřejmě eh, mm, mělo zůstat. V září tohoto roku jsme přijali tento balíček nových psychoaktivních látek, kde jsou dva nástroje. Návrh nařízení na základě článku 114 smlouvy a návrh směrnice na základě článku 83 Eh, to je trestní právo, který eh, novelizuje stávající právní rámec. Důvod, proč jsme navrhli palíček dvou návrhů, i když mluvíme o jednom mechanismu, já se známý. Možná to znáte z minulých nedávných diskusí trialogu, nařízení o zneužívání trhů, Mm, směrnice, kde Lisabonská, Lisabonská smlouva neomužňuje kombinovaný právní základ v trestním právu s ustanovením z jiných kapitol smlouvy, jako je vnitřní trh například. Že společně tento balíček nahrazuje existující legislativu a takzvaná lisabonizace. Proto tam asi e, objevíte z řadu známých prvků, které jsme nezměnili. Přesto cel eh, rozhodnutí o nových psychoaktivních látkách je dobře, ale je tam několik nedostatků. Za prvé byl příliš pomalý ten postup že 24 měsíců trvalo mm, od, tedy od chvíle zahájení procesu až po zákaz té látky členské eh, přijetí příslušných opatření členskými státy v radě. Také ten stávající instrument nemá mechanismus na dočasná opatření v případě okamžitých tého rizika. Druhý bod Stávající mechanismus je eh, eh, možnost trestní stíhání a nebo eh, tam je nulová možnost. Takže tam je omezené, omezený prostor. Někdy nelze přijmout žádná opatření, protože mm, přestože riziko bylo reálné, ale nebylo asi dostatečně vysoké, aby byla zavedena trestní opatření. Trestně právní opatření. A další slabina je, že to nebere v úvahu fungování vnitřního trhu. Pokud jsou rozdíly mezi členskými státy z důvodu národních opatření, vnitrostátních opatření, tak tyto je, různé vnitrostátní režimy mohou vést k narušení obchodu eh, s legitimním um, mm, užíváním to látek. Co jsme tedy Eh, jak navrhoval, navrhli. Máme tam několik prvků. První je vyšší rychlost, eh, kdy, eh, což je velmi významné, protože naléhavá opatření jsou důležitá. Takže lze jednat mnohem rychleji nyní a látky mohou být staženy z trhu prostě jednodušším, zjednodušeným rozhodováním. Délka eh, lze toho rozhodování nebo to rozhodnutí lze snížit z 24 na 10 měsíců. Různými způsoby. Jednak eh, tím, že bude nařízení, bude to přímo účinné, takže nebude tam několik tedy hm, skupin rozhodu, rozhodnutí nebo úrovní rozhodnutí. A hm, to plus to 12-měsíční eh, období na transponování Dále bude možné rychle přijmout opatření přes výbor. Další novinka je rychlá reakce, naléhavé mm, opatření v případě okamžitého rizika pro veřejné zdraví. Podle toho nařízení můžeme tedy zavést eh, jednoroční přímo eh, účinné opatření na zákaz látky na trhu potřebitelů. Proto uh, proběhne hodnocení rizika, aby tyto látky nemohly škodit. A když toto proběhne, tak lze zavést na opatření. Další nový prvek se týká přiměřenosti. My jsme zavedli mnohem flexibilnější přístup tím, že jsme zavedli jaksi tři úrovně rizika, nikoli dvě, jak máme dnes. Tedy buď žádné opatření, anebo trestně právní. Takže teď máme jaksi mezistupeň, můžeme buď ne, nepřijmout žádné opatření, nebo, a to je novinka, přijmout opatření a zakázat látku, když je průměrné nebo střední riziko. Paní Knucen Prosím vás, mohu vás požádat, abyste to už uzavřela? Dobře. Třetí prvek je, že se eh, snažíme chránit legitimní užití na vnitřním trhu. Asi 20 MPS jsou legitimní pro zdravotnické, komerční, průmyslové účely a my chceme tady v tomto případě chránit jejich volný oběh. Um, další um, nové prvky, které povedou k efektivnímu užívání. Něco ještě k té architektuře. Proč máme dva návrhy? To nařízení samotné je tedy hlavní pilíř, tam jsou všechny mechanismy, které potřebujeme pro hodnocení rizik, um, tam všechna kritéria o omezení trhu a ta směrnice doplňuje to nařízení, zavádí eh, trestně právní prvek cíleným pozměňujícím návrhem starého rámcového rozhodnutí. My jsme zvolili cílený změnu, Mm, vzhledem k tomu, že je potřeba jednat rychle. Toto doplňuje to nařízení a domnívám se, že je nutné mít trestně právní opatření pro ty látky, které vyžadují eh, rychlou akci, protože jsou škodlivé. Takže to je tedy mm, velice stručně náš návrh. A domníváme se, že potřebujeme společná pravidla pro efektivní a přiměřenou reakci a jež jsme vyslechli podporu řady kolegů, poslanců z Libe a za, ty, za tuto podporu jsme eh, vděční, těšíme se na spolupráci s tímto výborem a předsednictvím na další práci na tomto návrhu. Děkuji vám. Um, there... Děkuji. Někdo další uh, za litevské předsednictví, kdo si chce vzít slovo? Martinkus. Můžete stručně, prosím? Děkuji, pirmininke. Gerbime libe narej. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Jestli dovolíte, rád bych poděkoval za předsednictví Evropské komisi. Ano, chceme posílit naši reakci při těchto nových psychoaktivních látkách. Je to nový nástroj, máme zde mnoho možností, potřebujeme reagovat na tuto problematiku, potřebujeme mít možnost takové škodlivé látky stáhnout z našeho společného trhu. Tento nástroj je nesmírně důležitý pro členské země. Rada již začala pracovat na návrhu tohoto nařízení. Dokonce dneska bude probíhat na radě pracovní schůzka, pracovní skupiny kde budeme analyzovat tento návrh článek po článku. Budeme se snažit dosáhnout pokroku v této oblasti a pracovat konstruktivně. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. No a tím se dostáváme ke zpravodajům. Pane Potasjeviče, vy jste první. Ano, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Rovněž bych rád poděkoval zástupcům Evropské komise za tuto prezentaci, opravdu nesmírně vyčerpávající, která se týká nařízení i směrnice. Já jsem zpravodajem, já jsem otevřen pro všechny možné připomínky, názory, stanoviska. Rád bych pod požádal všechny, všechny nejenom stínové zpravodaje, aby se na mě obrátili, abychom na to mohli spolupracovat. Je to návrh, který by měl být připraven k překladu 11.12. 9.1. bychom v našem výboru o tom chtěli debatovat a až do 15. první bude moci předkládat pozměňovací návrhy. Pokud je o problémy těchto psychoaktivních látek, ten je mnohem více přítomen v některých z našich členských zemí, ne ve vše. Ovšem ta situace se může změnit, to netvrdím, že k tomu nemůže dojít. My jsme například v Polsku měli obrovskou krizi, pokud jde o tyto legální uh, látky, mm, například do roce 2000, od roku 2011. V jiných zemích v podstatě ještě nevidíme tak negativní dopad. V současné době ta situace je trošku modifikovaná a tyto členské země, bohužel, ty, který se to netýkalo, jsou rovněž postiženy těmito novými psychoaktivními látkami. Je to sektor, který se rozvíjí nesmírně rychle. V mnoha zemích došlo k mnoha případům buď hospitalizace nebo dokonce i usmrcení po této po požití těchto látek. Vidíme, že v podstatě je zde jediná z těchto látek psychoaktivních nových, která do dnešního dne způsobila už 24 úmrtí. Když se podíváme na mechanismy, které v současné době platí, například je to systém včasného varování na základě tohoto systému již bylo notifikováno v loňském roce 41 těchto látek, těchto substancí. Je to 73 různých substancí, které jsme zaznamenali v posledním roce. To znamená, že je to fenomen, který skutečně se rozvíjí nesmírně rychle. Pokud jde o analýzy nových psychoaktivních látek, ty ukazuje na to, že jde o syntetické látky, chemické látky, které jsou vyráběny v specializovaných laboratořích, mají opravdu velice velice podobné účinky jako zakázané omamné látky. Mají sice podobné, mají ale podobné účinky, dokonce velice často i nebezpečnější. Často, bohužel, naši, spotřeb, naši eh, občané nevědí, jaká je dávka, která by mohla být užita. Samozřejmě, že výrobci těchto omamných látek o tom nikde neinformují, tyto eh, dávky mohou být různé, velikosti. Samozřejmě, že máme určité možnosti, pokud jde o zakázané omamné látky, u kterých spotřebitel ví, jaká jsou rizika všemu těchto nových psychoaktivních látek. Bohužel nemáme tyto informace. To znamená, že tyto látky jsou mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví. Představte si, když se chceme podívat na tento fenomen celkově, musíme si uvědomit, že jsou tam například různé těžké kovy, které jsou obsaženy v těchto látkách, různé toxické látky, olovo například, rtuť a tak dále. Čili dovedete si představit, jaké jaký dopad to může mít na zdraví našich lidí. Tyto látky především bohužel mají největší dopad na mladé lidi v Evropě. Průměrně 5% mladých Evropanů již alespoň jedenkrát požilo takovou novou psychoaktivní látku. V některých členských zemích dokonce je toto procento ještě větší. V Litvě, v Polsku, v Irsku. Pokud je o návrh nařízení, Evropská komise navrhuje článek 114 eh, jako právní základ pro vnitřní trh. Pokud jde o právní pohled, podle mého názoru jde o nejlepší kompromis v této oblasti pro dosažení našeho cíle, které jsme si, který jsme si stanovili. Ovšem rád bych poprosila, aby komise ještě trošku rozvedla a vysvětlila tento právní základ. Nařízení je podle mého názoru dobrým řešením, protože nejenom, že to zkracuje ty lhůty, ale zároveň tam umožňuje možnost zákazu cirkulace dané látky s okamžitým účinkem. To znamená, to jsou nástroje, které jsou nesmírně vzácné pro nás. V současné době potřebujeme minimálně dva roky pro zákaz takové látky. Po nových pravidlech se tato, tato doba zkrátí na 10 měsíců. To znamená, v těch nejzávažnějších případech dokonce budeme mít možnost okamžitého zákazu dané látky po dobu jednoho roku. Ovšem musíme ještě vysvětlit článek 4 a zároveň dopad na kompetence členských států. Budou moci členské státy například zakázat cirkulaci takové látky a k čemu dojde, pokud členská země bude požadovat restriktivnější pravidla než to, co navrhuje Evropská komise. Jsem nesmírně rád, že zde máme článek 14, který umožňuje využívání těchto látek z komerčního hlediska, z industriálního hlediska. Ovšem i přesto bychom měli vyjasnit záležitosti týkající se prodeje přes internet. Úplně na závěr bych vám rád řekl, že v Polsku, v mé zemi v roce 2011 jsme zahájili boj proti těmto novým látkám, které vedlo k zákazu, jasnému zákazu cirkulace těchto nových psychoaktivních látek. Ovšem velice rychle jsme si uvědomili, že jelikož zde existuje vnitřní trh, ty národní ustanovení řešení prostě nestačí. Musíme reagovat společně, nesmírně rychle, především pokud jde o ty nejzávažnější látky s nejzávažnějším dopadem. Nesmíme umožnit to, aby tento typ látek se mohl prodávat například i v okolitých zemích, pokud například došlo k zákazu pouze v jedné zemi, nebo že byste prostě mohli si takové omamné látky kupovat přes internet. Na závěr bych vám rád ještě řekl jednu věc. Tyto nové psychoaktivní látky jsou opravdu velice nenáročné na výrobu, finančně nenáročné, to znamená, že je to nesmírně zajímavý artikl pro organizované kriminální skupiny. Právě proto musíme reagovat velice rychle a proaktivně. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Milí kolegové, máme zde trošku ještě času v podstatě můžeme diskutovat o tomto bodu až do deseti hodin. Všem rád bych vás, ráda bych vás poprosila o stručnost, o určitou disciplínu, protože skutečně mm, vyčerpáme veškerý čas jinak na těchto prvních bodech, takže bych vás poprosila ještě jednou o stručnost. Paní Jiménez, prosím. Děkuji mnohokrát. Budu velmi stručná protože si myslím, že jak komise, tak zpravodaj eh, hovořili velmi podrobně. A proto tady nebudu opakovat většinu eh, z toho, co již řekli. Je to jasná věc a navíc budeme mít ještě další možnosti hovořit o tomto tématu. Dnes jsme měli prezentaci. Děkuji komisi za to, že předložila tento nový návrh a představila ho tak, abychom mohli rámcové rozhodnutí Rady z roku 2004 změnit, a to v souvislosti s minimálními ustanoveními. Komise právě uvedla, že nové psychoaktivní látky byly uvedeny na trh a že se pohybují v takové šedé oblasti mezi legalitou a nelegalitou a hlavně, že jsou zdraví škodlivé, a to zejména pro mladé lidi. Navíc eh, distribuci těchto látek mají na starosti kriminální organizace, rovněž jejich výrobu a eh, volí cestu toho, že používají pro své výrobky legální psychoaktivní látky. Proto je třeba tento problém řešit, je to evro- problém evropský a proto potřebujeme evropský právní rámec na potírání tohoto problému jednotlivý členský stát EU není sto tuto situace vyřešit. Proto potřebujeme spolupráci na evropské úrovni. Jde zejména o to vylepšit eh, tento návrh. Je tedy třeba, abychom spolupracovali s radou a s komisí, ale také rovněž se spravodajem, který je odpovědný za toto téma. Nejdříve bych ráda položila dvě konkrétní eh, otázky komisi. V odůvodnění tohoto návrhu Komise poukazuje na důsledky, které bude mít tento právní předpis na základní práva. Mohla by nám komise říct, jaké konkrétní důsledky má na mysli a mohla by nám komise vysvětlit, ehm, čemu přesně vedla směrnice z roku 2004, jakým způsobem docházela přispět k potírání obchodu s nedovolenými drogami a jakým způsobem můžeme tento text vylepšit. Já e, jsem e, vedla celou řadu rozhovorů o důsledcích těchto drog, o tom, co je to vlastně za látky, jakým způsobem je můžeme rozdělit do nedovolených e, drog a do skupiny dovolených drog, ale tady jde zejména o obchod s těmito látkami. Jde o to, abychom spolupracovali v rámci boji proti... Děkuji, já otevřu mm, diskusy. Mám tady již tři požadavky, jeden stínový zpravodaj a další eh, poslanci, čtyři žádosti o diskuse, někdo další, pan Kirkhope, Nefelides, Matthias, pan Brons. někdo další? V tom případě konč, uzavírám ten seznam a požádám vás, abyste byli struční. Dvě minuty, pan Kirkhope. Já hovořím jako stínový zpravodaj a chci říci, že stílím napokojení všech kolegů. My jsme eh, přišli o velký značný počet eh, mladých lidí v Británii z důvodu zneužívání těchto látek, prekurzorů, psychoaktivních látek. To je tragická situace v Evropě. Já stílím obavy komise, co se týče rizika poškození eh, zdraví a bezpečnosti Evropanů. Obecně my podporujeme eh, úsilí ředitele Europolu pro zlepšování využívání databází Europolu v boji proti překupnictví drog. My ale máme otázky k hodnocení komise k návrhu nařízení a směrnice, kde jsou minimální požadavky na eh, trestní Eh, sankce. Já si, my si myslíme, že by to mělo zůstat na členských státech, především co se týče těch trestně právních sankcí. Že EU má lepší možnost omezit dostupnost na vnitřním trhu těchto látek, protože členské státy nemohou efektivně řešit šíření těchto látek. A to tedy tvrdí a já s tím nesouhlasím. To šíření nových psychoaktivních látek ovlivňuje řada faktorů regionální faktory, národní, mezinárodní síly, které se projevují různě v různých členských státech. A dopad na veřejné zdraví je proto odlišný. Máme různé systémy, které eh, pro tyto věci a potřebujeme co největší flexibilitu. I když Kroky na evropské úrovni mají přidanou hodnotu, především co se týče sdílení informací a analýzy Europolu a další. Tak myslím, že je velmi důležité, abychom nepřišli o tu iniciativu tím, že bychom vyvolali zmatek, když eh, sdílení zdrojů a informací a informací je klíčová cesta k tomu, jak tedy zabránit šíření těchto látek. Pan Trino Pelidis. Paní předsedkyně, já chci stručně poděkovat komisi a zpravodajům. Samozřejmě to pečlivě zvážíme a chci říci jenom, že naše frakce je skeptická při přijímání nařízení. My budeme formulovat naše stanovisko na základě toho, co jsme dnes vyslechli a budeme spolupracovat úzce se, spolupráci, se spravodají. Děkuji. Tak to bylo velice stručné. Děkuji. Paní Matiu. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisi za její návrh, neboť, a všichni to jistě pochopili, Realita je skutečně eh, velmi znepokojující. Nové psychoaktivní látky přicházejí na trh neustále, každý týden eh, nás eh, získáváme nové zprávy, že na trh se dostávají nové psychoaktivní látky, rovněž také pomocí elektronického obchodování a samozřejmě skupinou, která je nejvíc ohrožena, jsou mladí lidé. 5% mladých lidí v Evropě již vyzkoušeli takovéto látky. E, tyto látky mají zavádějící jména, takže mladí lidé mohou získat dojem, že se s nimi nepojí vůbec žádná rizika a to ovšem není vůbec pravda. Jsou škodlivé a někdy jsou dokonce ještě škodlivější než tradiční drogy. Máme tady takovou šedou oblast lékařských přípravků. E, rovněž e, je zde závažný problém toho jakým způsobem jsou schopny tyto látky vyvolávat závislost, a to tedy velice silně. Riziko závislosti je velmi vysoké, potřebujeme tedy analýzu této oblasti. Dále zde máme samozřejmě zločinné sítě, které podporují obchod těmito látkami a obcházejí právo a pravidla, proto vítáme návrh komise a jsme rá. Doufám, že se podaří právní předpisy přímo, co možná nejdříve. Děkuji. Pan Browns, zástupní komise řekla, že chce zabránit ilegálním použi- zneužívání, ale nebránit legitimnímu používání. Legitimní používání je ve dvou kategoriích. Zdravotní, zdravotnictví a průmyslové. To nevysvětlila, možná protože měla málo času, jak to udělá. Když mluvíme něčem, co má legitimní mm, zdravotní využití, tak jak to budou tedy předepisovat pouze lékaři, nebo se to, nebo to budou prodávat lékárníci, ty mají samozřejmě různé eh, pravomoci v různých zemích. A eh, no, řekl, že to nařízení bude doprovázet směrnice, takže tyto detaily budou v té směrnici a členské státy se pak rozhodnou, jak to tedy zařídit samozřejmě větší nebezpečí, které možná bude předmětem dalšího bodu programu, nejsou jenom eh, ty látky, které se budou zneužívat nelegálně, ale možná látky, které se budou replikovat, možná i špatně a díky tomu budou ještě škodlivější. Tady padly dvě otázky, paní Jiménez, konkrétní otázky na komisi. Paní Knudsen, můžete na ně odpovědět? Děkuji. Děkuji všem řečníkům za eh, jejich podporu a užitečné komentáře. Já jsem si napsala řadu otázek. Jedna se týkala vnitřního trhu, právního základu, což je skutečně ta nejlepší možnost, jak řekl zpravodaj, protože my se snažíme zakázat škodlivé látky na trhu při, a přitom zachovat volný pohyb produktů, které mají legitimní užití. Právní základ vnitřního trhu umožňuje chránit spotřebitele a zdraví. Vzhledem k tomu dvojí, těmto dvou cílům toto je e, správný právní základ. Co se týče internetu, tak internet sice není specificky zmíněn v tom návrhu, ale je to pokryto, protože veškeré distribuční kanály budou zahrnuty. Takže nebude potřeba specificky zmiňovat internet. To můžeme ještě specifikovat dál. Pak tady byla otázka základních práv, pan Jiménez. E, v tom vysvětlení jsou změny směrnice, že tady může být nepřímý dopad na základní právo, protože tady je rozšíření působnosti trestním právu, e, to změnou rámcového rozhodnutí, ale to není nic víc, než co už máme. Není tady větší použití, větší aplikace trestně právních opatření než v tom starém opatření o nových psychoaktivních látkách, které nahrazujeme tímto. A trestně právní sankce se netýkají uživatelů, takže tady není přímý dopad na jednotlivce. Trestně právní opatření e, se týkají dodavatelů. A Eh, vnitrostátně se eh, rozhodne o, se bude rozhodovat o sankcích vůči jednotlivcům. Pak tady byla otázka na organizovaný zločin a myslím tady hlavní věc je, že Europol se toho od začátku účastní, eh, od chvíle, kdy několik členský stát oznámí novou látku, tak Europol spolupracuje s CDA, a e, využívá expertízu členských států ve vědeckém výboru, že tam jsou informace organizované zločinnosti přes Europol s vědeckými důkazy. To je tedy způsob, jak Europol tyto strategii integruje do své boje proti, proti organizované zločinnosti. Zdůraznit, že Kroky budou přijaty na evropské úrovni pouze vůči těm látkám, které mají celoevropské riziko. V důsledku velice podrobné zprávy a hodnocení rizik. Takže jenom pokud to ukáže dopad na úrovni EU, tak bude možné, aby EU reagovala. A po těch asi třístech oznámení EU podnikla kroky pouze v deseti případech. To znamená, že většina případů mm, je věci, které řeší členské státy. Pokud tedy nejsou kroky na úrovni EU, členské státy zavedou vnitrostátní opatření a musí je ohlásit, ale mohou je podpořit administrativními i trestně právními sankcemi, pokud nebudou kroky na úrovni EU v těch případech, kdy je, kdy jsou trestně právní kroky na evropské, nebudou členské státy muset eh, podnikat nic dalšího. Děkuji tedy za tuto reakci na různé otázky. Děkujeme, paní Knucen. A tím se dostáváme na závěr tohoto bodu. Pan či se o tom zmínil, prezentace návrhu předpokládáme 1. Lhůta pro pozměňovací návrh je stanovená na 15. 1. Navrhuji proto, abychom na chvíličku přerušili naši schůzi a zahájíme opět v 10 hodin s kolegy z národních parlamentů, kdy budeme diskutovat na téma Europolu, Sepolu, a zároveň zrušení rozhodnutí 2009 371 a 2005 681, takže opět v 10.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 Um, colleagues shall we resume the session? Tak zahajujeme znova zasedání. Další bod programu je um, mm, pozměňovací návrhy debata o pozměňovacích návrzích od Europolu. To je samozřejmě velice důležitý prvek nového nařízení. Možná si můžete sednout všichni, prosím. Je to tady trošku hlučno. Můžete prosím se bavit venku, kolegové? Vzadu, prosím, kolegové. Děkuji. Vzhledem k tomu, že článek 88 Lisabonské smlouvy jasně říká, že kontrola činnosti Europolu by měl dělat Evropský parlament společně s národními parlamenty, výbor Libe pozval všechny národní parlamenty k účasti na dnešní diskusi a proto srdečně vítám sedm kolegů z národních parlamentů, včetně dvou předsedů výboru jednoho místopředsedy a několik Eh, úředníků národních parlamentů. Těší mě, že jste tady a chci požádat své kolegy z Evropského parlamentu, aby podpořili své eh, kolegy v národních parlamentech, aby se účastnili těchto zasedání. Je to velmi důležité. Myslím, že je tady velký prostor pro národní parlamenty, aby lépe využívali na dostupných nástrojů parlamentní kontroly ve spolupráci s Evropským parlamentem a já doufám, že e, dnešní zasedání bude mít tedy follow-up. Dám slovo zpravodaji, stínovým zpravodajům, pak otevřu prostor pro e, zástupce národních parlamentů a další poslance. EP a poslanci národních parlamentů, kteří chcete e, vstoupit do diskuse, prosím, vyplňte formulář a žádosti o slovo, předejte to uvaděčům a můžete na, jim signalizovat, pokud chcete tedy si vzít slovo a budeme střídat mezi vždy dva poslanci národních parlamentů a jeden evropský poslanec, až tedy dojdeme na konec seznamu řečníků. Nicméně jako první dostane slovo pan zpravodaj Diaz de Mera. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Má první slova budou spočívat v tom, že zde srdečně vítám kolegy z národních parlamentů. Jsou to specialisté na tematiku, o které dnes hovoříme, takže vás zde srdečně vítáme, milí kolegové. Nejdříve úvod v souvislosti s legislativním návrhem, který předložila komise. Jsou to komentáře, které kolegové z Evropského parlamentu již znají, ale přesto přeze všechno je zopakuji, tak aby kolegové z národních parlamentů měli k dispozici dostatek informací. Já jsem byl zpravodajem pro rozhodnutí Rady, tedy zpravodajem Evropského parlamentu pro rozhodnutí Rady EU. Toto rozhodnutí Rady ovšem již neodpovídá Lisabonské smlouvě. Takže tady vznikla taková malá obtíž, kterou zavinila rada. A nyní pomocí nového nařízení tento problém má být vyřešen, skorigován. Je to nařízení, které vyplývá ze stokholmského programu. Zde Lisabonská smlouva, v podstatě Lisabonská smlouva uznává k pravomoci Evropského parlamentu a posiluje je, a toto nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele. Nařízení o Europolu má 14 kapitol a 79 článků. My jsme nařízení chtěli je rozdělit do pěti bodů podle témat. Ten první bod souvisí s všeobecnými ustanoveními, definicemi a cílem Europolu. Dále zde máme bod dvě spojení Europolu s Akademií CEPOL. Chci říci, že všechny frakce s výjimkou liberálů jsou proti sloučení Europolu s Akademií CEPOL. A já jako zpravedaj nejsem nejenom proti tomuto sloučení, ale velice proti tomuto sloučení. A pak řízení, zpráva. Dále parlamentní kontrola, Tomu se budeme věnovat poněkud déle. A ten poslední bod je velice důležité téma pro Evropský parlament. To je totiž téma ochrany údajů v souvislosti s tedy ochrana údajů právě v souvislosti s bezpečnostní agenturou, jako je Europol. Já jsem tedy předložil návrh ehm, zprávy a dostal jsem 125 pozměňovacích návrhů k návrhu komise. V čem spočívaly? Zejména v tom vyškrtnout z návrhu vše, co se týká sloučení Europolu a CEPOLu. Dále vyškrtnutí, vypuštění, vytvoření výkonného výboru. My si žádný výkonný výbor nepřejeme. Pak jsem předložil sám několik pozměňovacích návrhů s cílem posílit ochranu údajů v rámci Europolu. Dále se některé pozměňovací návrh ty týkaly posílení role národních orgánů, protože ty jsou velmi důležité. Dále zde máme pozměňovací návrhy, které se týkají uplatňování velice účinné parlamentní kontroly a mají, mají toto uplatňování umožnit. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů zde v parlamentu už proběhla a rád bych vám sdělil, že mý kolegové předložili 540 pozměňovacích návrhů. A já to tady pouze schrnu, schrnu na to, co předložili stínoví zpravodajové. E, například pan Kirchhoch e, předložil 8 předměstněvací návrhů, pan Koelia více než 100 a tak dále. 21 pozměňovacích návrhů se týká všeobecných ustanovení, 32 se týká toho, že tady zamítáme to sloučení CEPOLu Europolu, pak jsou návrhy, které se týkají řízejí a 291 pozměňovacích návrhů se týká ochrany údajů, což ukazuje, jak důležité toto téma pro nás je. Šest návrhů se týká vypuštění výborového výboru, další návrhy se týkají parlamentní kontroly, finančních ustanovení a 4 se týkají příloh. Pak zde máme pozměňovací návrhy, které se týkají bodu odůvodnění 10, to je opět vypuštění toho sloušenice plus Europalu. Další návrhy se týkají dalších témat. Stínový zpravodaj znají naši pracovní metodu a ta spočívá v tom, abychom eh, dosáhli nebo se dohodli na co možná největším počtu kompromisních pozměňovacích návrhů, které zohlední ty předložené pozměňovací návrhy. Já jsem měl již 22 schůzek se, se stínový zpravodaji a podařilo se nám dohodnout na 22 kompromisech. Ten první se týká toho vypuštění veškerého, co stanovuje sloučení CEPOLu s Europolem. Pak tam máme další kompromis, který slučuje sedm pozměňovacích návrhů a to vypuštění zavedení výkonného výboru pro nás to není, té výkonné rady pro nás to prostě není důležité, aby existovala. Další návrhy a kompromisy se týkají všeobecných ustanovení, definicí, cíle Europolu a zprávy. Rád bych využil tuto příležitost proto, abych poděkoval stínovým zpravodajům za komplexní práci, kterou jsme společně profesionálním způsobem odvedli. Jak jsem již říkal, i nadále budu svolávat schůze stínových zpravodajů, abychom pokročili vpřed při naší práci na tomto legislativním návrhu. 4.12. půjde zejména o téma parlamentní kontroly. Tady máme naplánováno, že se podíváme na všechny pozměňovací návrhy, které se týkají právě tohoto tématu, tedy parlamentní kontroly. A na závěr chci podotknout, že budeme mít ještě mnoha setkání, během kterých se budeme věnovat problému ochrany údajů v rámci agentury Europol. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat kolegům národních parlamentů, že zavítali mezi nás a zejména je chci poprosit, aby se s obzvláštinou pozorností věnovali problematice ochrany údajů. Za nařízení tedy přizpůsobuje Europol Lisabonské smlouvě a proto zaručuje, že Europol bude podléhat parlamentní kontrole Evropského parlamentu a také parlamentní kontrole národních parlamentů, což se uvádí zejména v kapitole 9 návrhu nařízení. Ovšem i v jiných, eh, na jiných místech textu um, nalézáme obdobné odkazy na parlamentní kontrolu. Kontrolní mechanismus aktivit Europolu ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů, i k tomuto tématu jsem předložil pozměňovací návrhy. Totiž chci, aby ta parlamentní kontrola pro, tu, tu kontrolu prováděla malá specifická struktura, která vzejde z výboru LIBE a rovněž, aby eh, tato struktura v sobě měla rovně, zástupce národních parlamentů. Tato jakási kontrolní jednotka bude tedy eh, součástí Evropského parlamentu. Její schůze bude svolávat předseda výboru LIBE. Bude rovněž předsedou eh, této struktury a zároveň tam bude eh, jakýsi spolupředseda, který bude pokázat z Národního parlamentu. Jaký cíle této jednotky parlamentní kontroly? Za prvé, eh, bude předkládat souhrnou výroční zprávu o činnosti Europolu, dále výroční pracovní program a víceletý pracovní program. A nemá tyto zprávy a programy pouze prezentovat, má o nich také diskutovat. Dále eh, bude se zabývat výroční zprávou Evropského inspektora ochrany údajů týkající se eh, Europolu Účinnost této kontrolní skupiny, této jednotky, bude potom po určitém časovém období zanalizována a tato jednotka bude jmenovat, či respektive si k sobě pozve kandidáty na pozici výkonného ředitele a bude je hodnotit. Dále. Tato jednotka si bude moci pozvat rovněž předsedu správní rady Europolu, úředník odpovědné za ochranu údajů a také Evropskou komisi. Tímto způsobem budou mít národní parlamenty možnost získávat informace o nebezpečích a o rizicích, o strategických analýzách, také o všeobecných zprávách, které se budou týkat situace Europolu a rovněž získají informace o výsledcích studií, které si Europol zadal. Tím jsem dospěla k závěru mého prvního vystoupení, milí kolegové, ale rád bych ještě zmínil že parlament rovněž musí plnit svou úlohu jako e, što složka rozpočtového orgánu. A proto zde máme veškeré ty prognózy a rozpočtové odhady a finanční hodnocení, kterými se budeme zabývat a takto budeme e, řízení výkonného ředitele buď to schválit, či zamítnout, tedy vše, co se bude týkat rozpočtové oblasti. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní budeme postupovat následujícím způsobem. Pouze aby vás informovala, milí kolegové. Nyní poprosím Evropskou komisi a litevské předsednictví, aby stručně předložili rovněž svoje návrhy. Poté zahájíme možnost vystoupení členů národních parlamentů. Každý bude mít k dispozici tři minuty, tak aby rozprava mohla proběhnout v čase, který máme k dispozici. Viktoria Amiču je první, která vystoupí za Evropskou komisi. Prosím, abyste reagovala na slova zpravodaje a poprosím vás o stručnost. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já budu opravdu velice stručná. Moje připomínky se v tomto okamžiku omezí pouze na některé body. Evropská komise si je vědomá počtu a důležitosti pozměňovacích návrhů, které byly předloženy zpravodajem a ostatními členy vašeho výboru. Myslíme si, že to svědčí o zájmu a zároveň odhodlání, nasazení vašeho výboru ve snaze sformovat legislativu k tomuto velice důležitému tématu, důležitému nástroji spolupráce v oblasti prosazování práva, kterým je Europol. Evropská komise již měla příležitost zdůraznit to, že jeden z nesmírně důležitých prvků tohoto návrhu se skutečně týká cíle zvýšení odpovědnosti Europolu vůči Evropskému parlamentu, národním parlamentům i našim evropským občanům. S uspokojením jsme zaznamenali to, že záležitost parlamentní kontroly Evropského parlamentu společně s národními parlamenty rovněž vyvolala veliký zájem ostatní prvky tohoto důležitého návrhu. My si vyslechneme s velikým zájmem a velice pozorně rozprávu, která bude následovat. A rovněž se těšíme na další kompromisy, ke kterým dospěje pan zpravodaj Diaz de Mera a které předloží na základě další spolupráce s kolegy a stínovými zpravodaji. Děkujeme. Děkujeme. A nyní paní Poljakajte za litevské předsednictví. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, rovněž velice stručně v tomto okamžiku pouze bych chtěla potvrdit to, že Rada opravdu velice aktivně pracuje na tomto návrhu nařízení. Myslím si, že se nám povedlo dosáhnout dostatečného pokroku. Analyzovali jsme celý návrh, článek po článku. My budeme postupovat stejným způsobem, to znamená snaha dosáhnout co možná nejvíc kompromisní návrhu na radě a doufáme, že nadcházející předsednictví rady bude již připraveno zahájit oficiální dialog s Evropským parlamentem a doufáme, že ty výsledky budou co možná nejpozitivnější. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní otvírám rozpravu. Nejprve bych ráda poprosila stínové zpravodaje ze strany stínových. Mám přihlášené tři. Pan Weidehoff. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nařízení o Europolu je velice důležitý právní akt, který bohužel přichází příliš pozdě. Je to důležité proto, protože je to důležité je pro prostor bezpečnosti, svobody a práva. Je to důležitým předpokladem pro tento prostor. A nejde pouze o lisabonizaci Europolu pomocí tohoto nařízení. Jsou tam i další cíle. Jde o to, aby Europol fungoval efektivněji, a jde o to, aby se Euro, Europol otevřel i novým oblastem, jako je například kyberkriminalita a také je tam důležitý ten element zajištění úrovně ochrany údajů. Pan zpravodal zvolil velice dobrou pracovní metodu práce na návrhu eh, probíhá velice rychle, již se nám podařilo dospět k celé řadě kompromisů a nyní jsme se dostali do oblasti, kdy už se můžeme věnovat těm obtížnějším záležitostem. Rád bych tady zdůraznil několik bodů. Pro mne a pro mou politickou skupinu je velice důležité, že tady máme jasné oddělení mezi Europolem a Akademií CEPOL. Vůbec nejsme proto, nejsme nakloněni té myšlence tyto dvě agentury sloučit. Tuto myšlenku odmítáme, protože to jsou skutečně dvě e, agentury, které jsou samostatné a jejich sloučení by nepřineslo vůbec žádnou přidanou hodnotu. Pak je velice důležitá ta parlamentní kontrola a návrh zpravodaje, aby tady byla jednotka parlamentní kontroly, jakýsi výbor, e, jehož členem bude také zástupce parlamentu národního. Toto je velice důležité a odpovídá to duchu Lisabonské smlouvy. Rovněž ovšem důležité, abychom tady nalezli pracovní metodu, která bude efektivní, jinak vznikne relativně velké grémium, které si bude neustále jak si seznamovat se zprávami různými, ale nebude schopen eh, jak si v reálném čase reagovat. A proto já jsem předložil návrh, jakým způsobem toto zajistit, například mít pozorovatele ve správní radě, tak aby parlament měl právo mít pozorovatele ve správní radě agentur, aby tedy skutečně byl přesně vždy informován aktuálně. Jsem rovněž proto, aby se vypustil ten výkonný výbor, ta výkonná rada, protože to ne, by nepřinesl, její zřízení by nepřineslo žádnou zlepšení účinnosti a efektivnosti práce této agentury. O dalších věcech budeme jistě s panem zpravodajem intenzivně diskutovat, zejména v oblasti ochrany údajů. Tam je důležité, aby ty ustanovení o ochraně údajů byly co možná nejpřísnější. Je pro mě rovněž důležité, abychom upravili oblast výměny údajů se soukromými organizacemi a se třetími státy, aby tam ta kritéria byla skutečně velice přísná, abychom takovouto výměnu umožnili pouze za velice přísných kritérií. A dále další možná dohoda, která se týká ochrany údajů. Toto je třeba vidět ve světle posledních událostí, kde si skutečně nemůžeme být jistě, zda jsou dodržovány evropské standardy v této oblasti. A dále je důležitá i otázka toho, jakou kulturu ochrany údajů máme. Pomocí Evropského inspektora ochrany údajů, myslím si, máme velmi důležitý nezávislý orcha, orgán a e, jeho úkol by měl být přednostní i pro Europol. Děkuji všem kolegům, kteří se dostavili a Velmi bych si přál, paní předsedkyně, abychom ještě intenzivněji zohlednili zájmy národních parlamentů, protože toto je vlastní cíl a účel Lisabonské smlouvy, abychom skutečně spolupracovali mezi jednotlivými parlamenty. Děkuji. Milí kolegové, pokud budeme skutečně disciplinovaní, budeme mít možnost ještě druhého kola otázek odpovědi a ne, aby někteří zde byli velice struční a ostatní mluvili 10 minut, proto bych to opravdu chtěla trošičku tomu udělat nějakou strukturu. Pane Kirchhoffe, děkuji za slovo, paní předsedající. Nejprve dovolte, abych Europol podpořil obecně. Myslím si, že je to velice důležitá agentura. A zároveň doufám, alespoň pro mou zemi, že budeme neustále spolupracovat s Europolem do budoucna. Myslím si, že odvádí velice důležitou práci. Rovněž bych rád podpořil určité minimální přiřazení finančních prostředků, tak jak je to vyžadováno, protože od Europolu vyžadujeme například v rámci PNR dohod, SWIFT dohod, různé další aktivity. Má to samozřejmě dopad na jejich zdroje finanční, lidské. To znamená, že opravdu je to dobrý argument a nás to zajímá zajímá tato práce rovněž, čili to bychom měli podpořit. Hlavní důležitost, pokud jde o dohled a kontrolu. Já jsem již v parlamentu v minulosti hovořil o tom, že nechci, aby Europol byl spolitizovanou agenturou, aby jaksi podléhal, řekněme, nějakému hlasování, ať už to probíhá ve Evropském parlamentu nebo v nějakém širším konsíliu a zároveň nechci, abychom zde měli nějaká další pravidla, tak preskriptivní pravidla, které v podstatě podstatě stěžují práci Europolu mnohem více, než tomu bylo v minulosti. Ano, samozřejmě, že i pokud jde o národní parlament, jak se na to dívají, možná nejenom z hlediska našeho britského parlamentu, Obecně řečeno je důležité, aby právní základ, nějaký demokratický základ, který mohou stílet národní parlamenty v rámci tohoto dohledu, aby tato pravidla byla jasnější, transparentnější, než s takovým návrhem přijdeme. Čili musíme být opravdu nesmírně opatrní v tomto ohledu. A poslední bod, myslím si, že musíme nesmírně obezřetně rovněž se snažit, aby Europol nebyl nějak nepříjemně omezen v rámci svých aktivit, protože má mnohé nové úkoly, nové výzvy, které musí čelit. Já skutečně nechci, aby najednou Europol byl v takové situaci, že není schopen jednat, nebo prostě jsou tam určitá obrovská opoždění, skluzy, jenom proto, že bude muset podléhat těmto pravidlům dohledu ze strany parlamentu. Všechno, co bude nějaké spolitizováno, spolitizováno, především když se podíváme na poslední zprávu ohledně Maďarska, prostě místě. Prostě já bych skutečně byl velice smutný, kdyby tomu tak bylo, kdyby to zpomalovalo práci. Chci, aby opravdu se zvýšila účinnost, dobré fungování této organizace a ne, aby neustále jsme museli to nějak dohlížet zde z Evropského parlamentu. Samozřejmě, že určitá forma dohledu vždy u takových organizací, jako je Europol, vyžadována, ovšem nesmí to být přehnané. Děkujeme. Paní Ernst. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. Myslím si, že to, jak jsme tady zahájili diskusi na tomto tématu, bylo velice dobré. To se nám líbí. Víme, že zpráva Europolu je jedna z nejdůležitějších, které se E, zde v celkovém e, volebním období posledním věnujeme. Dobře víme, jak silně je Europol kritizován, zejména kvůli netransparentnosti. A ta v nás vyvolává skutečně veliké obavy, protože skutečně my nejsme vůbec schopni vůbec něco kontrolovat v Europolu. To jsou vždy ty naše hlavní cíle kritiky. A dobře víme, když tady zde hovoří zástupce Europolu, tak vždy o tom hovoříme a skutečně chceme vnést jasnost a transparentnost do celé věci. My jako GUE NGL se zasazujeme zejména o oblast působnosti. Rádi bychom chtěli, aby se debata o ní znovu otevřela, jak e, má být vymezená oblast působnosti nařízení. Dobrá, organizovaný zločin, ano, závažný organizovaný zločin, e, to je správné, ale jak široké to vlastně má být? Pro nás je to nezbytně důležité. Chceme tedy skutečně, abychom znovu otevřeli v klidu diskuzi o tomto tématu. Dále e, otázka CEPOLu. Od samého počátku jsme říkali, že vás v tomto podporujeme. Podle nás je zcela nesmyslné, abychom slučovali tyto dvě agentury a odmítáme vše, co navrhla rada či komise. Oni se velice snaží si tady prosadit to, tento názor, že to chtěli sloučit proti názoru parlamentu. A třetí věc, parlamentní kontrola. Já osobně jsem toho mění, že potřebujeme efektivní e, grémium, které nebude příliš veliké, aby se na to nevymklo, musí to být přehledné. A zejména ti, kteří tam budou pracovat, a dokážela by si představit, že to například budou Eh, že to bude jeden, dva kolegové z mé frakce, ale musí mít plná práva. A to právo pro mě znamená že je zde plné právo na informace, že skutečně budeme mít eh, právo nahlédnout do veškerých materiálů a dokumentů, ne, že to bude pouze právo na to zeptat se na něco zástupce Europolu, který si odpoví, jak se mu zrovna zachce, ale skutečně, abychom tedy měli právo a možnost na to získat odpovědi, které budou pravdivé. To je pro mě velice důležité. Tedy právo na informaci, aby parlament měl právo být popravdě informován o veškerých záležitostech. Dále je důležité a správné, že chceme zapojit národní parlamenty, musí mít ovšem poradní funkci, ne rozhodovací. Je třeba, abychom tady koordinovali eh, tu výměnu eh, mezi grémy národních parlamentů. Pak zde máme také ten návrh, mm, který se týká Ensemble National, to také není špatné, to bychom si dokázali rovněž představit. Já jsem velice vděčná, že zpravodaj se takto silně zasazuje o parlamentní kontrolu a my podpoříme vše, co půjde tímto směrem. Poslední bod ochrana údajů. Dobře víte, že my skutečně budeme tlačit na to, aby byla, aby ta ochrana údajů existovala. To bude velice tvrdá diskuze žádná výkonná rada, s tím rovněž souhlasíme, takže je tady celá řada bodů, na kterých se shodneme. My skutečně se zejména zaměříme na ochranu kontroly a ochrany údajů, to vy dobře víte, ale proto také slouží schůzky stínových zpravodajů a doufám, že budeme úspěšní. Děkujeme, paní Ersa. Nyní smíšený seznam řečníků, členů Evropského parlamentu, Národních parlamentů. Přečtu ta jména, které mám na seznamu čtu. UK, Mr. Cengar Zalan for Hungary, Madame Mathieu, Mr. Latskovskis from Latvia, Madame Caramondi from France and um, myself. Is there anybody else who... Já rovněž budu chtít vystoupit. Ještě někdo by se chtěl přihlásit? Pan Michel? Ještě někdo? Někdo z národních parlamentů? Prosím, samozřejmě můžete nám dát signál našim, buď našemu sekretariátu nebo našim střízencům zde v sále. Čili začínáme, Lord Hane má slovo. Oh, sorry. Is that one? Is that on? It's on. Thank you very much. Děkuji za slovo, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Několik poznámek. Ovšem, jednu věc bych chtěl říci jasně, já zde hovořím Myslím, že je to článek 53 a 54 tohoto nařízení. Jsou to návrhy 6.2, 2.6 až 6.2.4 přibližně. Protože pro britskou vládu to je právě na britské vládě, aby hovořila o těch hlavních věcech, ne na mě, budou o tom hovořit na radě. My jsme samozřejmě předložili naše názory naší vládě, ovšem myslím si, že by nebylo vhodné, abych já pohovořil o těchto věcech dneska dopoledne nějak deta- v detailech. Jsem opravdu nesmí rád, že takovým, s takovou velikou pozorností a tak opravdu detailně váš výbor i vy Vážená paní předsedající, se zapojili národní parlamenty, pokud jde o možnost dohledu nad Europolem ze strany parlamentu, tomu se budu věnovat. Myslím si, že jste skutečně takovým velice moderním způsobem si uvědomila, že jsme v oblastech smíšených kompetencí, odpovědnosti a národní parlamenty mají opravdový, opravdové postavení, opravdový status v této záležitosti a že dobré, kvalitní uspořádání tohoto dohledu bude fungovat pouze, když budeme spolupracovat na straně Evropského parlamentu a i národních parlamentů. Proto bych vám rád poděkovala za to, že jste si uvědomila tuto potřebu. Je to třetí konzultační schůzka tohoto charakteru a my to velice vítáme. House of Lords, naše horní sněmovna, my jsme 11. září již o těch pravidlách hovořili, když nás předseda, který se zabývá celkovým Evropským výborem, já předsedám pouze pod výboru pro vnitřní záležitosti, zaslal dopis našemu zpravodaji s velice jasnými stanovisky. Já si myslím, že to je jasné, že je znáte. To jsou naše hlavní stanoviska. Myslíme si, že tento mechanismus kontroly by měl být lehkým, tak abychom nevytvářeli nějaké nové instituce, abychom stavěli na základě stávajících schůzek Libe výboru a národních parlamentů výboru pro vnitřní záležitosti. To si myslíme, že je takový dobrý základ pro formálnější uspořádání, ale zároveň je to dostatečně lehká forma uspořádání. Druhá věc, která je nesmírně důležitá. Parlamentní dohled <clears throat> se musí vyhnout jakémukoliv zásahu, interferenci do provozní práce Europolu. <clears throat> Pokud jde o ty navržené úpravy, které se předložily Libe výboru, jakým způsobem bychom měli reagovat na to, jakým způsobem to odpovídá těmto dvěma hlavním cílům. Zda je to v souladu. Já si myslím, že ten výbor, který navrhujeme, té parlamentní kontroly, tak to si myslím, že je docela dobrý mechanismus, pokud bych to měl nějak kritizovat, je asi jasné, že pan zpravodaj trošičku změnil ty rozhodovací procesy výboru spíše směrem k, náro... spíše směrem k Evropskému parlamentu a já vidím, že Assemblée Nationale eh, ve Francii, jakož i eh, orgán irský se zmínili eh, o těchto záležitostech ještě v jejich komunikaci před naší zkuskou a já sdílím tento názor, protože zde hovoříme o aktivitách, většina nebo hodně těchto aktivit prostě zůstanou v kompetenci, podle našeho názoru, v kompetenci národních států a myslíme si, že v následujícím tom budoucím období tomu tak bude nadále, čili výbor by měl být, tento výbor by měl mít tu určitou rovnováhu, vyvážený, ne, ne možnosti působení. Zpravodaj na konci svého vystoupení velice správně naznačil, a to si myslím, že je velice dobré, to, že Evropský parlament již má určité privilegium, například v rámci rozpočtové procedury. Národní parlamenty do toho nemohou absolutně zasahovat ta, tato situace bude nadále přetrvávat. Ovšem tyto nové názory na dohled musí být podle mě vyváženější, než jak to je v současnosti na papíře. A nyní, pokud jde o tu jednotku, o tu pracovní jednotku, která by dohlížela ano, já zde skutečně vám chci otevřeně říct, že zde mám veliké pochybnosti vůbec mm, s ohledem na mm, existenci takové eh, jednotky. Já skutečně mm, to, jak to vidím, co by měli dělat, to, tento mandát by opravdu znamenal pravomoce, které by žádný na, z našich eh, výborů vůbec zvažoval, pokud jde o autonomní působení takového policejního orgánu. Právě proto velice, velice velice varuji před postupem tímto směrem. To opravdu by bylo velice negativní, protože Europol je podle mého názoru nesmírně hodnotnou, efektivní agenturou. Potřebuje určitý dohled z evropské strany, ze strany národních parlamentů, o tom není pohyb, ovšem potřebuje provozní určitou autonomii, podobně jako naše národní policejní jednotky. Čili já skutečně doufám, že se nám povede tento problém vyřešit k prospěchu nás všech. Děkuji. Vzhledem k tomu, že to je zvláštní zasedání, nechci být hrubá eh, vůči hostům, ale prosím apeluji i na naše hosty, dodržujte ty tři minuty. Pokud bude čas, můžete se ještě k tomu vrátit a dát další otázku. Eh, takže se pokusme, prosím, eh, rozumně stručně a možná bude čas ještě na další kolo otázek. Dále máme kolega z Maďarska, mluvám se, že komolím to jméno. Kristian Zalan. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za slovo a v první řadě bych chtěl poděkovat za to, že výbor Libe se nyní věnuje tomuto tématu a že nás pozval. Pro nás je ctí, že my, jakožto členové národních parlamentů, jsme byli pozváni. Euro, Europol je velice hodnotná evropská agentura. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy je samozřejmé, že je nutno provést jisté změny, ale myslím si, že návrh komise zachází příliš daleko. Zdůrazím některé body, například školení a další vzdělávání. Maďarsko podporuje naprostou nezávislost akademie CEPOL. Co se týče návrhu Komise pro sloučení obou agentur, Důvodem toho je rozpočet, ale myslím si, že to nebylo jednoznačně dokázáno, že je třeba sloučit tyto obě dvě agentury z finančních důvodů, že to bude přínos. I školení a vzdělávání patří do CEPOLu, to hlavní oblast zájmu. A je důležité, aby ty dvě agentury zůstaly odděleny. Myslím si, že pokud by došlo k jejich sloučení, mohlo by to mít negativní dopad na jejich nezávislost. Myslím si, že obě dvě agentury mají zcela rozdílné funkce. A rovněž ve sdělení komise o školení a vzdělávání se dočítáme argumenty, které sami hovoří pro to, aby eh, tyto obě dvě agentury sloučeny nebyly. A, a navíc, pokud dojde k sloučení obou agentur, eh, naj, do, nastane situace, která bude velice netransparentní. Pouze připomínám, že Osmého října se konala schůzka ministrů vnitru Evropské unie a ministři se vyslovili proto, že Akademie CEPOL má eh, přesídlit do Budapešti. Eh, já doufám, že toto bude úspěšné. A co se týče parlamentní kontroly, nesmíme zapomínat na to, že na to, co se stalo, to bylo rozhodnuto 11. dubna v roce 2011. Meziparlamentní spolupráce je zajištěna tím, že se jí účastní veškeré strany. A myslím si, že všichni eh, se vyslovili pro intenzivní parlamentní kontrolu. Politická kontrola Europolu je zajištěna Evropským parlamentem a národními parlamenty. V článku 88 smlouvy o fungování Evropské unie toto je pevně zakotveno. Parlamentní kontrola ovšem momentálně nefunguje. Nefunguje správně a proto by bylo důležité, abychom zřídili meziparlamentní grémium, jehož členy budou poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů. Předsedové parlamentů by měli o tomto grémiu rozhodnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, tím se dostáváme k paní Matě. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych mezi námi velice ráda přivítala naše kolegy z národních parlamentů. Já jsem měla to potěšení spolupracovat s nimi na různých projektech v Evropské unii. A ráda bych rovněž poděkovala zpravodaji a stěnovým zpravodajům, který opravdu odvedli veliký kus práce na tomto návrhu komise. Pan Biden již se o tom zmínil. Ano, přichází to pozdě, je to pravda. Ovšem my víme, proč tento návrh přichází tak pozdě, protože na počátku, a pane Biden, vy to víte, na počátku byly předložili dva návrhy CEPOL, revize právního základu a zároveň revize v rámci lisbonizace Europolu. Evropská komise změnila názor a tvrdí, že dojde k fúzi těchto dvou orgánů Europolu a CEPOLu. To znamená, že ta situace je následující. My máme zpravodaje pro CEPOL, politické skupiny nominovaly stínové zpravodaje pro CEPOL a nakonec vlastně zde máme i zpravodaje pro Europol a v podstatě tato rána přišla ze strany Evropské komise ohledně fůze těchto dvou orgánů. Spravodajové, stínoví spravodajové Sepolu neměli takový návrh, který by se týkal pouze sepolu ze strany Evropské komise. Ovšem, jak vy se o tom zmínili, naši kolegové asi budeme čekat na návrh rady, budeme pracovat na tomto návrhu, budeme se snažit získat návrh ze strany rady a ne komise. Podobně, jak se o tom zmínili někteří kolegové, jsme opravdu proti spojení těchto dvou agentur, protože policie, policie Evropské unie prostě potřebuje nezávislé školení, skutečné školení, vzdělávání, to znamená CEPOL by měl vykonávat tuto svou aktivitu práci. Je to úžasná agentura. A na druhé straně máme Europol. To je agentura, která má svoje úkoly. Je to agentura, která má svou nesmírně důležitou misi. Evropská komise velice nedávno právě například v oblasti kyberkriminality jim udělila další misi nebo mise, která se týká obchodování se zbraněmi, čili čím dál tím více se zvyšují aktivity této a činnosti této agentury a my v podstatě jim nenavyšujeme jejich potřebné finanční prostředky, ovšem já si myslím, že je nesmírně důležité, aby nadále fungovaly tímto efektivním způsobem. Návrhy zpravodaje, stínových zpravodajů jsou velice důležité. Myslím si, že opravdu musí postupovat velice obezřetně, pokud jde o práci Europolu. Měli bychom opravdu jim ponechat tu volnost <clears throat> činnosti, aby fungovaly opravdu velice dobře, abychom nezasahovali do řízení, fungování, kvalitní práce, činnosti této agentury, tak aby tato agentura opravdu mohla kvalitně fungovat. A pokud jde o údaje, informace, práci s těmito údaji, ano, můžeme se podívat i na agenturu, která se zabývá ochranou údajů, tak, aby jsme zajistili opravdu správnou legislativu zákonodárství této oblasti. Ovšem, ještě jednou chci zdůraznit, abychom nezasahovali, nespomalovali práci této agentury. A pokud jde o zprávu, ano, jistě, Europol, já si myslím, že nikdo si na to nestěžuje, jak to vypadá v současné době. Možná bychom mohli modifikovat parlamentní kontrolu, ovšem ty návrhy, které jsme zde slyšeli ze strany pana zpravodaje, podle mého názoru jsou návrhy rozumné, podle mého názoru a já opravdu nechci, abychom tam přidávali, dodávali ještě nějakou závažnější kontrola, Pokud jde o mezinárodní dohody, samozřejmě, že musíme připravit i takové podmínky, tak abychom mohli uzavírat takové dohody do budoucna. Pokud jde o retroaktivní možnost revize stávajících mezinárodní dohod, to skutečně považuji za nesmírně obtížné. V současné době jsou to výsledky dlouhodobých jednání, nějaké opětovné otvírání těchto jednání, to opravdu se nedovedu představit, to by bylo časově nesmírně náročné. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení kolegové, především eh, věříme, že je potřeba parlamentní kontrola, ale eh, ta kontrola by měla být organizována v rámci existujících parlamentních struktur. My nevidíme potřebu eh, vůbec žádnou vytváření nového parlamentní jednotky. Eh, výbor eh, občanské svobody a občanské záležitosti, pokud je možné zorganizovat společné slyšení s příslušnými výbory národních parlamentů a současně předsedové výboru pro vnitřní záležitosti národních parlamentů se také mohou sejít s Europolem pravidelně jsou eh, různé možnosti, které navrhovali kolegové z eh, členských států. Ty by také váš výbor měl zvážit. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Tak to bylo velmi stručné, paní Karamandy z Francie. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rovněž bych ráda poděkovala za tuto příležitost připojit národní parlamenty do spolupráce s Evropským parlamentem. Pokud jde o tento návrh, tento návrh na řízení, tři záležitosti, o kterých se zde již hovořilo, takže velice stručně. První, spojení těchto dvou agentur. My rovněž si myslíme, že to není vhodný návrh ze všech těch důvodů, o kterých že hovořili kolegové před chviličkou. Pokud jde o ty dvě další záležitosti, transfer informací, předávání informací, myslím si, že bychom měli zůstat zdůraznit, že ustanovení, které v současné době předpokládáme, já si myslím, že jsou v podstatě, tam záleží na autorizaci členského státu, my to s opravdu nemusíme nějakým způsobem spochybňovat, protože pokaždé bude muset dojít k dohodě daného členského státu, pokud jde o předávání takových informací. A třetí záležitost, určitá zpráva, řízení. My jsme rovněž předložili na základě přečtení návrhu této zprávy od pana zpravodaje. Před chvíličkou o tom hovořil, já bych mu ráda poděkovala. Zavedl do toho některé modifikace, úpravy. Některé body ještě bude moci dále rozvíjet. Řekněme, kandidát, pokud je o správní radu na post výkonného ředitele, by byl pozván mm, takové slyšení, hovořili jsme o této možnosti Ovšem možná by tato jednotka kontrolní měla získat tyto informace předem, ještě než dojde k takovému slyšení a taková kontrolní jednotka by měla být informována předtím, než správně rada vůbec jmenuje takového ředitele, pokud jde o zprávu, o správně radu Evropolu. A pokud jde o třetí záležitost, parlamentní kontrola. My jsme vám předali takové, takovou rezoluci, usnesení, které přijal náš výbor pro evropské záležitosti včera v našem parlamentu. Výbor právní, zá, právní záležitosti to bude analyzovat. Já jsem spravodajkou v tomto výboru, pokud jde o evropské záležitosti. My chceme, ano, jsme proto, aby došlo k vytvoření takového společného výboru se zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Takový výbor by se měl setkávat v Evropském parlamentu, měl by zahrnovat i členy výboru výboru LIBE a zároveň dva členy, který pracují v národních parlamentech, v každé sněmovně národního parlamentu, které se zabývají kontrolou těchto údajů, aby jsme zajistili demokratickou kontrolu, zastoupení většiny, ale samozřejmě i opozice a zároveň těch zemí, kde mají dvě komory parlamentu, aby byly zastoupeny obě dvě komory. Pokud jde o mm, svolávání takových výborů, dva spolupředsedové by to měli svolat, jednak ze strany Libe, jeden spolupředsedající a zároveň ze strany Národního parlamentu, které země, která předsedá Evropské unii v tom období. A pokud jde o nařízení, které se týká Europolu, pokud jde o ochranu údajů, předávání údajů. O tom jsme hovořili. My jsme ovšem chtěli, aby v této oblasti ochrany údajů, aby jsme opravdu byli nesmírně opatrní, nesmírně obezřetní ohledně toho, co bychom mohli předpokládat v této oblasti ochrany dát v rámci nařízení pro Europol. Čili tak to vypadá naše stanovisko našeho francouzského parlamentu. My bychom opravdu měli mít v dispozici celkovou pozici našeho parlamentu, stanovisko asi tak za měsíc po zhodnocení výboru pro právní záležitosti. Ano, děkujeme, paní předsedkyně říká, že jsme obdrželi váš dokument, máme ho v našich složkách. A nyní přečtu ostatní řečníky. Pan Louis Michel bude dalším řečníkem. Mr. Alexander Počič i hope, from Poland. Z Polska a pak pan Bronz a já. Někdo další? Ne, takže tím uzavřu ten seznam. Pan Michel. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně, já jsem rovněž nesmírně šťastný, že máme tuto příležitost sejít se zde se zástupci národních parlamentů. Velice rád bych je zde mezi námi přivítal. Nesmírně mě zajímají jejich příspěvky k této rozpravě, která je podle mého názoru nesmírně důležitá svou podstatou, ale zároveň, když jsem si vyslechl některé vystou- některá z těchto vystoupení, v podstatě je to velice důležité, pokud jde o stanoviska, které některé považuji trošičku za velice zajímavé. Bohužel naše stínová zpravodajka paní Alfanda zde není, takže já ji trošičku zastupuji. My samozřejmě chceme posílit Europol, aby to byla efektivnější agentura, ale zároveň, paní Matiu, tak aby to byla agentura demokratičtější, aby zde existovala demokratická kontrola na touto agenturu, aby byla reálnější, protože mám určité obavy, když jsem si vyslechl některé argumenty, zvedí se, že to bude trošku obtížné a jednání a dohody a no, tak dále. Ovšem, to si myslím, že není opravdu eh, vůbec žádný problém. Já si myslím, že to není kompatibilní. Samozřejmě nebyli bychom teda zneklidněni tím, že to musíme předělávat, ovšem není to kompatibilní na druhé straně s evropskými hodnotami, s určitou eh, možností kontroly. Ano, já samozřejmě jsem si vědom toho, jak pan zpravodaj fungoval, jak pracoval opravdu úžasně na tomto tématu, čili já mu samozřejmě nesmírně eh, důvěřuji. Ovšem jsou zde určité argumenty, určité argumenty, které jsou zásadní a které v podstatě mm, jsou proti těmto argumentům, podle mého názoru, spojení těchto dvou agentur. Já skutečně si nemyslím, že by to snížilo hodnotu těchto dvou agentur. Ne, já si myslím, že je to dobré. Když se dívám na ten návrh Evropské komise, kde hovoří hovoří o akademickém Europolu, že to v podstatě dělá koherentním způsobem. Jednak je tam ta přidaná hodnota, zkušenosti Europolu a na druhé straně ta hlavní mise této agentury. To znamená, že by v reálu to byla mnohem vážnější ještě instituce, mnohem důležitější, čili já to opravdu nechápu, tyto argumenty. Pravděpodobně jsou to takové trošku emoční argumenty, prostě nechceme nic měnit, nechceme žádné reformy, ta synergie není důležitá, ty úspory nejsou důležité, koherence není důležité prostě myslím si, že veřejné mínění to asi řejmě takto požaduje. Ovšem, já znám kvality těchto kolegů, čili nechci věřit, že by to byl nějaký oportunismus, nějaké, nějaký kalkul, prostě protože to bude dobře vypadat. Ne, já si myslím, že naopak to, co je koherentní podle mého názoru a co by mohlo zachovat přidanou hodnotu, je právě opravdu propojit, udělat fúzi těchto dvou institucí. A skutečně, skutečně si nemyslím, jaká by byla přidaná hodnota toho, abychom dvě agentury měli ve dvou různých místech, samostatně a tak dále. Moje babička, která žila na venkově, ta by to skutečně nikdy nepochopila. A já osobně to rovněž nechápu. Čili Tolik z mé strany, moc se omlouvám, že jsem překročil čas, ovšem vidíte, že je to téma, které mě opravdu nadchlo, čili opravdu zatím jsem se ještě nezabýval tou podstatou celého problému. Udělám to. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Další je z ehm, Dánska. Děkuji za eh, příležitost mezi vás přijít a vyjádřit Eh, názor danského parlamentu na tento návrh Europolu. A děkuji výboru Libe za pozvání. Dánsko je poměrně, poměrně zvláštní situace, co se týče Europolu. V tom, že jsme měli opt-out eh, v právních záležitostech a snažíme se to změnit náhodou teď zrovna, ale v době, kdy bylo referendum, jsme byli v obtížné situaci, co se týče Europolu a budoucího uspořádání Europolu. Proto je na čase, aby parlament i komise eh, velice pečlivě přeskoumali tento návrh. Nechceme, aby to bylo navždy odloženo, ale pokud by se to trošičku pomalilo, tak by to bylo ve prospěch Dánska. Jinak souhlasíme s tím, co eh, písemně eh, irský parlament a řada dalších řečníků to také zmínilo, totiž, že parlamentní kontrola, jednotka parlamentní kontroly, která by měla být vytvořena, musí být flexibilní ve své práci a efektivní. Myslím, že stojí za to také zdůraznit, že aspoň co se mě týče, když se podíváme na stav té Eh, tak ta rovnováha v tom stávajícím návrhu, některé pozměňovací návrhy, ehm, tak jak se zdá, tak mm, se nedostatečně zohledňují členské státy v tomto modelu, co se týče tedy společného výboru parlamentní dohled. Myslím, že by to špatně eh, pasovalo do toho dánského kontextu. Máme tři různé výbory, které dělají tuto kontrolu mm, já chci říci, že bychom si přáli lepší rovnováhu mezi a národními parlamenty a mm, to by bylo v podstatě s tím irským písemným návrhem. Děkuji. Dále, pokud vás to špatně vyslovit, tak se mluvám pan Počeť. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. V Polsku vidíme tuto legislativní iniciativu pozitivně. Jde tedy o to změnit právní základy pro Europol a CEPOL. Co se týče Europolu, zde bych rád podotkl, že právní základ má být přizpůsoben Lisabonské smlouvě. Ale my si myslíme, že bychom se nejdříve měli pokusit nalézt řešení, která umožní zlepšit, zdokonalit a posílit stávající mechanismy. Ne, není vhodné, abychom opět začítali, od, začínali od nuly, od samého počátku. V Polsku doufáme, či si myslíme, že to nejlepší je často nepřítelem toho dobrého. A to je důvod, proč v nás toto vyvolává obavy. Návrhy komise v nás vyvolávají obavy, neboť komise si přeje zásadní reformu stávajících struktur, struktur policejní spolupráce v Evropě. Přeje si sloučit Europol a CEPOL. Ovšem, my momentálně nevidíme vůbec žádné dostatečné důvody pro to, abychom eh, provedli takovouto fúzi nevidíme v tom sloučení žádnou přidanou hodnotu a nemáme ani pocit, že by to vedlo k úsporám pro, pro členské státy. A nyní bych krátce něco podotkl k tomu, co zde nadnesla francouzská kolegyně. Ne, opravuji se, opravuji se řečník. Chci něco říct k tomu, co řekl pan Louis Michel. On hovořil o své babičce. A naše skutečnosti z Polska říkají, že krávy a slepice nemají být v jedné stáji společně. Tolik tedy k odmítnutí tohoto návrhu na sloučení. Jinak e, souhlasíme s návrhy, které se týkají parlamentní kontroly. Souhlasím se svými předřečníky v tom smyslu, že tato kontrola by eh, se měla orientovat na stávající rámec, že bychom tady neměli vytvářet žádné nové struktury a instance. Jak již bylo dnes řešeno, my jsme proto, aby ta kontrola nebyla příliš masivní. Tato kontrola by neměla ohrožovat jisté aktivity Europolu, které si vyžadují distrétnost či e, jisté důvěrné postupy. Rovněž vítáme mechanismus pro zajištění ochrany údajů v rámci Europolu. Tady bychom rádi podotkli, že je nutné, abychom měli efektivně účinné mechanismy. Je třeba skombinovat efektivnost při zpracovávání údajů se spoluprací s různými místy za zachování odpovídající úrovně ochrany údajů. Děkuji. Pan Bronz. Ano, my jsme slyšeli, že Europol získá novou odpovědnost za kybernetickou zločinnost a e, zmínili se tady uh, Eh, zneužívání dětí, s platebními kartami a podobně, terorismus. Eh, nikdo by nenamítal nic proti efektivním metodám boje proti těmto mm, činům. Pokud ovšem definice kyberzločinnosti by se eh, mm, rozšířila i na dokumentaci tím, že by Europol dělal politická eh, rozhodnutí o míře legitimních omezení a nebo nenápadně rozšiřoval zákony těch nejvíce eh, omezujících zemích na jiné, co se týče komunikace přes website, tak to by bylo nepokojivé. Děkuji, pane Bronz já jako poslední řečník um, se omezím též. Teď jsem se dozvěděla něco nového, že by se uh, tedy uh, eh, kuřatá krávy neměly stávat do stejné, do stejné stodoly. Nevím, kdo jsou kuřatá, kdo jsou krávy, ale o tom možná bychom se tedy dohodli. Takže stručně. Společná parlamentní, eh, společný parlamentní dohled, ano, ale musí být efektivní. Pokud bychom mm, řekli, že by se ten výbor skládal ze dvou členů za Libe výboru a pak dalších z všech států, tak bych tam bylo 116. Mm, Já se nedovedu představit efektivní dohled se 116 lidmi. Kdybych byl eh, v Euro, byla členem Europolu, tak bych byla ráda, protože bych měla v podstatě s naprostou svobodu. My bychom měli spolupracovat, ne duplikovat a také si trošku důvěřovat, že odvedeme svoji práci. A mně se zdá, že tady vidím určitou rivalitu. Nemyslím, že to je užitečné. Chci říci eh, ne těm nepřítomným, ale těm nepřítomným. Je tady sedm členských států zastoupeno. Takže říci, že členské státy jsou vyloučeny, myslím, že nejprve by měli e, přijet mezi nás. Souhlasím s panem Kirknupem, že Europol by měl mít dostatečný prostor k manévrování. Já bych byla proto, aby se z Europolu postupně stala nějaká federální policejní síla, ale adekvátní dohled je podmínkou, nikoli překážkou operační svobody. Je to podmínka. A nedávná odhalení Eh, eh, jaksi sledování ze strany vlád ukazují potřebu silnější demokratické kontroly a dohledu. Eh, ty, já jsem spolu podepsala pozměňovací návrhy v oblasti ochrany dat a ch, ráda se promluvím s zpravodajem a spoluautorem. Myslím, že tady je důležité zajistit efektivní dohled, a důvod, proč jsme ty pozměňovací návrhy podali, byla obava, že národní DPA budou e, v podstatě z toho vyloučeni a tomu jsme se chtěli vyhnout. Ale jsme podali možná kontraverzní pozměňovací návrh, který vyzývá e, k tomu, aby Europol vyšetřoval kybernetické útoky. Um, Vzhledem k tomu, co se možná stalo se servery SWIFTu v Nizozemí, kde vláda v podstatě odmítá vyšetřovat eh, něco, co se týká Evropské unie jako celek, tak pak Europol by měl mít pravomoc vyšetřovat na, naším jménem. Takže jsem zůstala v tom svém limitu. Máme ještě 27 minut, dáme slovo zpravodaji, eh, žádáme ho, aby reagoval, pokud eh, někdo má chuť ještě eh, jednou si vzít slovo, možná v reakci na to, co tady bylo řečeno do posud. Lord Honey, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Doufám, že nebudu přetahovat časový limit tentokrát. Myslím, že škoda, že jsme eh, se více nezabývali mandátem parlament, toho, té parlamentní jednotky kontroly. Protože to považuji, můj výbor považuje za problematické. Um, co se týče velikosti toho výboru. Asi máte pravdu. Efektivně, pokud národní parlamenty mají mít rozumné zastoupení v tomto výboru, tak každé parlamentní schromáždění by muselo mít možnost se účastnit, což je poměrně už velký počet, ale o moc nižší ten počet nebude. Pravděpodobně je lepší tedy mm, s tím takto souhlasit. Bude to spíše tedy parlamentní věc, než podrobný eh, postup krok za krokem, ale nesmíme být příliš, na, na druhou stranu příliš intruzivní. Jsou různé způsoby mm, výkonu kontroly, také rozpočtovými mechanismy. Doufám, že z toho eh, vznikne něco, co je trošičku jaksi lehčí, než to, co je teď navrhováno. Ernst? Možná by bylo dobré k tomu znovu otevřít diskusy. Zcela vážně. Podívejme se na každý jednotlivý národní parlament. Jak to tam vypadá? Jak například tam na regionální úrovni je kontrolována policie? Vše, co je příliš velké, co má příliš mnoho lidí, vede k tomu, že se úroveň kontroly zminimalizuje. To je zcela jasné a to my nechceme. Nám jde o efektivní kontrolu jsem celá upřímná a musím říct si, již výbor Libe v mém pohledu je již příliš velký. Máme, existují efektivnější grémia v různých národních státech, které se věnují jiným oblastem, ale které jsou účinné a ty potom podávají informace parlamentu. To by podle mě bylo mnohem lepší a smysluplnější a pak je tady ta poradní funkce národních parlamentů, to je celá jasně. Ano, proč ne, dva zástupci z každé země, pak tady bychom mohli mít s nimi tedy diskuse, hovořit o koordinaci, skutečně, abychom si vyměňovali názory, to je dobrá věc, ale pro mě jsou to dvě rozdílné věci. Nedovedu si představit, že pokud bychom tady měli jedno grémium, kde by bylo tolik lidí, že bychom skutečně dokázali zajistit efektivní kontrolu. To prostě není možné již na základě práv jednotlivých. To není možné. A pro mě je mnohem důležitější, abychom tam měli konkrétní právo na to, být informováni. Já nechci, aby tady za předsednickým stolem někdo seděl, něco mi vyprávěl a já se s tím budu muset spokojit. To není kontrola té legrace. Takže z mého pohledu je důležité se soustředit na ten problém eh, kontroly a pak tedy si ale konkrétně zvážit, jakým způsobem do toho zapojit ty ostatní elementy. Jsem proto, aby tady byla účast dalších, ale není možné, aby to bylo nějaké obrovské grémium. To je nesmysl. To nemá s parlament s demokracií vůbec nic společného. Děkuji paní Ernst a není pan Weidenholzer. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že tady dochází k nedorozumění, když tady hovoříme o kontrole a míníme tím, že je možné kontrolovat operativní činnost Europolu či nějakým způsobem ovlivňovat. Je zcela jasné, že tady musí být jasné a plné oddělení. A podle mě je důležité, samozřejmě, abychom kdykoliv měli možnost získat odpovídající informace není možné, abychom tady měli ještě nějakou dodatečnou správní radu. A nyní k poznámce uh, Loda Hanena, mého kolegy. Já si myslím, že je skutečně důležité, aby se toho účastnili veškeré parlamenty. My máme samozřejmě různé demokratické parlamentní struktury v různých zemích. Někde máme dvě komory, někde máme pouze jedno komorový parlament. To je třeba samozřejmě zohlednit. Ale všeobecně si myslím, že je třeba, abychom tuto diskuzi vedli ještě mnohem pečlivěji. Pro mě je ta kontrola celkově skutečně zásadním předpokladem. Pokud existuje důvěra, tak tato instituce bude mo- moci pracovat mnohem lépe a efektivněji. Někdo další ještě si přeje slovo, než se vrátíme slovo zpravodaji. Tak já mám ještě jednu poslední eh, poznámku. Myslím, že paní Ernst um, správně hovořila o potřebě větší transparentnosti a přístupu k dokumentům, ale to je ta problematická věc. To uh, nařízení o přístupu k uh, dokumentaci se zasekla v radě a v komisi a to je, myslím, jde jaksi společně ruku v ruce. Transparentnost a přístup k dokumentům je klíčový v každé formě demokratického dohledu a uh, Eh, my máme problémy s tím, že Europol odmítá přístup k dokumentům většinou na žádost třetích stran. Já to vím z vlastní zkušenosti, já jsem, já vedu e, soudní spor, přístup dokumentů e, přes Evropského ombudsmana a transparentnost tady máme e, společný zá, zájem. E, tato revidovaná eh, nařízení o transparentnosti bylo rychle přijato akceptovatelnou formou ze strany rady. Teď se vrátíme k zpravodaji paní Karamandu. Jestli dovolíte, paní předsedkyně, já bych se pouze ráda vrátila ještě k té parlamentní kontrole, pokud jde o zastoupení národních parlamentů v této kontrole. Ano, vyslechla jsem si to, že nechcete, aby to byla nějaká obrovská jednotka v tomto výboru, v této jednotce kontrolní. Ovšem no i přesto, přestože ta Otázka těch dvou členů, které navrhujeme za každou komoru parlamentu, pokud si myslíte, že toto zastoupení je příliš velké, to minimum, které bychom byli schopni akceptovat, je alespoň jeden zástupce za každou komoru, protože v těch zemích, kde máme dvoukomorový parlament, nemůžeme z toho vyjmout jednu komoru, čili musíme pokračovat tímto způsobem zastoupení, zastoupení demokratického charakteru celého parlamentu v rámci této jednotky, i kdyby, řekněme, jsme museli v nějakém okamžiku tam mít nějakého náhradníka, který by umožnil nahradit uh, ty hlavní členy, které budou jmenovány. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme ke zpravodaji, tomu nezávidíme, tento úkol se bude snažit přijít s nějakým řešením, které by pokrylo jednak potřeby plného zastoupení národních parlamentů, včetně těch, kde je systém dvoukomorový a zároveň potřeba efektivního, účinného dohledu já jsem si jistá, že pan Diaz jdeme tím správným člověkem. Dávám mu slovo. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji, Sofie. Za tvá přátelská slova. Nejdříve bych to rád schrnul. těch mm, schrnout ta vystoupení, která tady zazněla. Většina těch vystoupení se týkala tří oblastí. Za prvé toho sloučení, za druhé parlamentní kontroly, té jednotky parlamentní kontroly a za třetí se tady hovořilo o tom, že je třeba posílit ochranu údajů v rámci bezpečnostní agentury. Nejdříve osobní poznámka, kterou tady musím říci. Já jsem byl kontrol, ale byl jsem rovněž také kontrolován eh, v rámci své profesní činnosti v Kongresu Senátu v Národním parlamentu. A samozřejmě mám také zkušenosti v oblasti bezpečnosti mé země. Já jsem byl rovněž ve správní radě Europolu, takže neznám pouze teorii legislativní práce. A dříve, než jsem předložil svůj legislativní návrh, tak jsem velice dlouze přemýšlel o kontrolních pravomocích národních parlamentů, které mají nad svými vlastními policejními orgány a bezpečnostními agenturami. Je třeba si ovšem uvědomit, že Kompetence národních parlamentů v oblasti kontroly svých vlastních policejních orgánů jsou mnohem větší, jsou mnohem komplexnější než pravomoci Evropského parlamentu eh, v oblasti kontroly Europolu. A dále je třeba říci, že kompetence pravomoci Europolu jsou mnohem menší než pravomoci policejních orgánů v členských státech. Takže to je to, co jsem chtěl na závěr na dnes. Tedy promiňte na úvod. A nyní k obsahu. Víte, že před více než třema lety komise pracovala na předložení tohoto legislativního návrhu. A zde v tomto sále jsme se celý jeden den zabývali společně s národními parlamenty tím, že jsme diskutovali o parlamentní kontrole. Mé ideje, myšlenky se odráží v tom, co nyní tedy nazýváme jednotkou parlamentní kontroly. Je možné to nazvat také jinak, ale to je důsledek a syntéza veškerých těch diskuzí, které zde probíhají již v podstatě tři roky. A během všech těchto diskuzí jsme zde měli národní parlamenty, které se jich účastnili a rovněž také sněmu lordů, tedy horní komoru britského parlamentu. A když jsem tehdy přišel, eh, když jsem tady přišel s tím návrhem jednotky parlamentní podpory, tak se to samozřejmě vztahuje ke článku 88 SFEU. A pane Kirkové, tento článek 88 dává právo parlamentní kontrole. A tam je rovněž zajištěna eh, účast národních parlamentů. Tento článek je zásadní, protože to výslovně říká a jednoznačně zdůrazňuje. A dále ta jednotka parlamentní kontroly, kterou já navrhuji a zmiňuji a která je skutečně nutná. Ano, Sofie, máte pravdu. Je třeba, aby ta jednotka byla skutečně specializovaná pro to, aby mohla být účinná. A francouzské kolegyně chci říci, že v mém návrhu je nutné, aby tam byl jeden zástupce z každého národního parlamentu, což bude zástupce, který bude specialista, bude pocházet z odpovídajícího odborného výboru Národního parlamentu. A podle mě, kdyby tam byly dva takovýto zástupci, tak by to bylo skutečně přehnané. Dále, funkce takovéhoto kontrolního místa, této jednotky. Nikdy nám nešlo o to, aby tato jednotka se mohla vměšovat například do vyšetřování, či si mohla vyžádat informace o aspektu těch, které jsou součástí vyšetřování. Já vím, co se děje v národních parlamentech, ale když tady například hovoříme o PNR či o SWIFTu, a když se podíváme na ty dokumenty, ve kterých jsou obsaženy například důvěryhodné či utajované informace, tak tam existují velmi silné záruky. Například ten dokument je pouze zde v sále, pouze poslanci si ho mohou pročíst a pak ho musíme i hned vrátit. Nemůžeme si dělat například žádné kopie. Takže já přesně vím, o čem zde hovořím. Ale je skutečně nezbytně nutné, abychom tuto parlamentní kontrolu měli a zajistili. A aby tam bylo více záruk a více právní jistoty. A krátká poznámka směrem k panu Mitchellovi. Jeho vystoupení velmi obdivuji. Já jsem naprosto proti sloučení. Ale respektuji, že politická skupina liberálů je pro sloučení. Já jsem velice často tady uváděl argumenty, které jasně hovoří proti sloučení, ale nechci kolegy unavovat, mohu vám to vysvětlit eh, eh, osobně. Ale věřte mi, jsou to důležité argumenty, které hovoří proti tomu sloučení. A další komentář, který bych rád nasměroval eh, k maďarskému kolegovi. Maďaři jsou proti sloučení. Ale Zároveň jsou proti té perverzi, která vzešla z rady a týká se to uplatňování smluv, kde se rada dopustila chyby. Rada skutečně nepřiměřeným způsobem zde chtěla uplatnit či uplatnila článek 341. Tam se říká, že rada má možnost eh, jmenovat místa, křísla. Ale 300, článek 341 hovoří o institucích Evropské unie. Příští týden ve Štrasburku budeme hovořit o jedné instituci a jejím síle a totiž o síle Evropského parlamentu. Ovšem, agentura není instituce. EU. Instituce EU to je Rada, parlament a komise, tedy článek 341 zde platit prostě nemůže. A protože se nám zde máme jisté námitky, tak jsme si zadali právní posudek který bude parlamentu předložen. A v tomto právním posudku potom uvidíme, co je třeba učinit, jakou cestou se máme vydat. A co se týče těch sdel, tak zde k tomu zatím nic říci nemůžeme. Uvidíme, jak bude vypadat právní posudek a teprve, až náš výbor ho bude mít k dispozici, tak se vyjádří. A poslední otázka, paní předsedkyně, to je ta tematika ochrany údajů. Pro nás je to zásadně nesmírně důležité, abychom tady měli ochranu údajů v souvislosti s bezpečnostní agenturou. Proč je to tak důležité? Já přiznávám a je mi líto, pokud máte pocit, eh, či to budete chápat jako pošetilou výpověď, ale dobře víme, již po tři, tři, čtyři roky od té doby, co jsem zpravodajem pro nařízení, pro rozhodnutí rady. Například Petr Hansting, Evropský inspektor pro ochranu údajů, ten v rámci veškerých uh, otázek, které se týkají ochrany údajů v rámci Europolu. Mám ti na mysli ty záruky, které platí při takovéto, v rámci takovéto agentury, i když samozřejmě zohledňujeme specifické vlastnosti a charakteristiky takovéto agentury. 27. se znovu setkám s panem Petrem Hastingem a budu ho informovat o průběhu naší práce. On sám rovněž má zájem na našem setkání a to proto, protože toto vše je přímo napojeno na nařízení o ochraně údajů. Jistě, máme tady specifická charakteristika bezpečnostní agentury, která musí, které musí být zohledněny. Drazí kolegové, my si velice vážíme příspěvků národních parlamentů. My zohledníme vše, co nám předložíte. Ale pouze my jsme zákonodárci. Ovšem vy máte možnost ovlivnit to, na čem my se zde dohodneme, jakožto na zákonech. A my tento vliv potřebujeme, my si ho velmi vážíme, my si ho přejeme. Proč? Nejenom proto, že vyplývá z článku 88 smlouvy o fungování Evropské unie. Proč si přejeme, abyste nám ovlivňovali? My si totiž přejeme, aby Europol byla agentura, která bude skutečně účinná, dobře fungovat, zdravým způsobem fungovat. A přejeme si, aby tady tato agentura fungovala také na základě společné kontroly Evropského parlamentu a národních parlamentů. Děkujeme, pane zpravodaji. Ano, v posledním bodě jste se zmínil o nařízení, směrnici, ochraně dát. To nyní vyjednáváme mezi Radou a Evropským parlamentem. Myslím si, že je dobré, abych zde apelovala na národní kolegy z národních parlamentů, aby tlačili na své vlády, aby přijali tuto směrnici, která pokrývá právě tuto oblast orgánů činných ve vymáhání práva, tak aby nedošlo k zadržení celého tohoto a spoždění tohoto procesu. Tím jsme ukončili tento bod. Ráda bych poděkovala za účast našim kolegům z národních parlamentů, jejich příspěvky. Velice se mi osobně líbila tato rozprava. Myslím si, že probíhala skutečně v takové atmosféře důvěry, spolupráce a doufám, že podobné schůzky budeme mít i budoucnosti a že nalezneme dobrá řešení pod vedením našeho zpravodaje. Děkuji vám ještě jednou a nyní 8 minut přestávka. Nebo ne? Takže ne, paní předsedkyně říká, že jí bylo řečeno, že všichni jsou přítomni. Ano, kdo? Všichni, dobře. všichni relevantní účastníci dalšího bodu jsou již zde mezi námi a tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. To je zpráva pana Carlose Coela, našeho kolegy, který se zabývá problematikou ostrahy vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států. Já musím poprosit někoho, aby udělali něco s těmi názvy. Když to čteme, tak prostě zjišťujeme, jak to opravdu zní nehezky, skutečně třikrát v té jedné větě máme operační spolupráce. To si myslím, že opravdu je neakceptovatelné. Milí kolegové, poprosila bych vás všechny, abyste opustili, pokud opouštíte náš sál, potichu náš sál, abyste pokračovali v diskuzi venku. 177, milí kolegové, kolegyně, 177 pozměňovacích návrhů bylo předloženo ke zprávě pana Koela. Nejprve bych ho poprosila, aby nám něco řekl k těmto pozměňovacím návrhům, poté poprosím radu, komisi a poté bude následovat diskuse s ostatními poslanci. Pane Koelo, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, rád bych poděkoval všem kolegům především stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Rád bych vám řekl následující. Když jsem se podíval na ty posměvací návrhy, zatím jsem neměl k dispozici všechno překladu. Zatím jsem ovšem viděl, že jsou zde pouze tři typy těchto návrhů. Jednak ty, které chtějí omezit rozsah tohoto nařízení a pravomoci Evropské unie v této oblasti. Jistě si dokážete představit, že tyto návrhy já nejsem ochoten akceptovat. Potom jsou to návrhy, které chtějí rozšířit rozsah tohoto nařízení a ovšem ne rozšíření pravomoci, tam některé bych chtěl eh, vzít v potaz, akceptovat. A poté jsou tam pozměňovací návrhy, které pozitivně uh, obohacují můj návrh a za ty bych chtěl poděkovat. Máme téměř 200 těchto návrhů. A myslím si, že je správné, abych se ještě jednou sešel se s novými zpravodaji, pokusil se najít kompromisní návrhy, tak aby to hlasování bylo jednodušší a snažit se v rámci těchto kompromisních návrhů dosáhnout určitého vyrovnaného přístupu, o který jsem se ve zprávě snažil. S vaším dovolením bych zdůraznil pět bodů. Podle mého názoru jsou to základní body, které se týkají této zprávy a pozměňovacích návrhů. První, právní základ. Hovoříme zde o dohledu na námořní hranicích. To znamená, že tam bychom měli skutečně mít jasná pravidla, které se týkají hledání, záchranných akcí v rámci těch operací, které provádí Frontex. To znamená to, co platíme z našeho evropského rozpočtu. Jakékoliv extrémní situace, které jdou nad rámec těchto aktivit, jsou právně neakceptovatelné. Musíme si uvědomit, že i když někteří z nás by chtěli jít dál, tak prostě nemáme tuto možnost. Musíme respektovat kompetence členských států v této oblasti a členské státy musí respektovat kompetence, které na druhé straně má Evropská unie. Rovněž pokud jde o oblast svobody, bezpečnosti, spravedlnosti, tam vyžadujeme společné řízení, management a neznamená to pouze stávající hranici, vnější hranic, ale zároveň spolupráci se třetími zeměmi. Potřeba chránit naše hranice a mít efektivní účinný systém ochrany hranic by měla ale respektovat základní práva migrantů, kteří se dostanou na naše hranice právo na život a respektování nenavrácení. To je jedno ze základních práv v Evropské unii a členské státy musí zajistit plnou realizaci těchto základních práv. Druhý bod, paní předsedkyně, se týká potřeby konkrétních pravidel, situace, eh, hm, pátrací akce, záchranné akce, dopady těchto akcí. Prostě potřebuje konkrétní pravidla. Mnoho členských států hovoří, že nepotřebujeme taková konkrétní pravidla. Ovšem došlo k určité kritice fungování Frontexu, jejich činnosti, což eh, otevřelo určité otázky v těch záchranných a pátracích akcích. Rada Evropské unie na to reagovala a přijala rozhodnutí 2010 252, aby poskytla určité hlavní směry v těchto činnostech Frontextu, pokud je o záchranné akce. Je to je, víte, že se tím zabývali Evropský soudní dvůr a je důležité, abychom vytvořili taková pravidla, která by umožnila to, že aktivity Frontexu budou vždycky v souladu se základními právy, standardy v této oblasti a že mm, z toho vždycky musí být vyvozená odpovědnost. Dále záchrana lidských životů a více solidarity. Členské země, na jižních námořních hranicích Evropy, Řecko, Itálie, Malta a Španělsko, jsou nejvíce konfrontováni častým příjezdem, příchodem asilantů, migrantů a tak dále. I když tento fenomén není rozšířen celé Evropské unii, má dopad na celou Evropskou unii. Ta situace volá po větší solidaritě a společné postupu všech evropských států, tak abychom pomáhali těmto zemím, které jsou vystaveny tomuto náporu. Sdílení odpovědnosti, solidarita, to jsou nezbytné prvky pro zajištění základních práv těchto lidí a jejich respektování v EU. Nedávné tragické události při Lampeduze, kde přišlo o život stovky lidí přes eh, veškeré úsilí malských úřadů a italských úřadů, přestože tam byla plavidla, která zachraňovala tyto eh, lidi, poukázalo na potřebu posílení všech těchto nástrojů, tak abychom reagovali efektivně, abychom zabránili takovým katastrofám na moři. Ovšem, pokud italská vláda, která volá potom, aby Evropská unie přijala akční plán a premiér Malty, který volá, pod, který hovoří o tom, že Středomoří se stává hřbitovem a volá potom, aby Evropská unie jednala. Tyto dva členské státy společně se Španělskem, Francii, eh, Řeckem a Kyprem blokují eh, tento návrh u konkr- ohledně konkrétních pravidel. tak to vlastně znamená, že se nebudeme mít konkrétní pravidla, která by mohla zachránit životy migrantů. Čtvrtá záležitost. Mezinárodní pravidla v této oblasti e, kontra naše evropská pravidla ustanovení. Nařízení, které máme nyní na stole, tento návrh, jak si všechna stávající ustanovení kombinuje uh, do jednoho nařízení, jednoho nástroje, tak abychom překonali ty různé definice a interpretace mezinárodního práva v členských státech a různorodé praxe, tak aby zde byla jasnější právní realita a aby efektivita Frontexu byla posílena. Rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě 35510 potvrzuje kromě jiných věcí to, že Evropská unie je kompetentní připravit legislativu v, této, v tomto eh, rozhodnutí Rady 2010-252. Je jasné, že rozsah tohoto návrhu nejde nad rámec stávajícího rozhodnutí Rady. Těch šest členských zemí, o kterých jsem hovořil, ovšem blokují tento návrh, protože obsahuje konkrétní evropská pravidla v vyhledávacích eh, akcích, záchranných akcích, i když je to limitováno pouze v těch případech, kdy Frontex koordinuje tyto aktivity. Eh, jsou to, je to článek 9 a článek 10, které jsou nejdůležitější články tohoto návrhu s ohledem na ochranu života migrantů a ochranu jejich základních práv. Hlavním argumentem využívaným těmito zeměmi je následující. Dovolte, abych tyto dva argumenty zmínil. První. Nedostatek kompetence ze strany, na straně Evropské unie, pokud jde o vyhledávání těchto migrantů a záchranné akce. Ovšem, Evropská unie má možnost, má pravomoc vytvořit společnou imigrační politiku a bylo by trošku podivné, pokud by Evropská unie, která má kompetence v této oblasti ochrany hranic, především pravidla, která se týkají záchranných akcí, by nemohla reagovat na otázku toho, co udělat s těmito migranty, jakmile Eh, se dostanou pod kontrolu pohraničníku. Prostě my sice ano, není zde nějaký záznam o tom, jak reagovat v těchto záchranných akcích, ovšem cílem, naším cílem není to regulovat. My prostě chceme regulovat pouze tyto záchranné akce, pouze v rámci našich politik, které se týkají ochrany hranic a tam, kde ta námořní, eh, ten námořní dohled je koordinovaný Frandexem, to znamená, že musíme pomáhat, je tam ta povinnost koordinovat aktivity v těchto naléhavých nouzových situacích. Bylo by absurdní předpokládat, že Evropská unie nemá pravomoce stanovit takové podmínky Frontextu. Je to Evropská agentura, kterou jsme přece vytvořili my na základě našeho rozpočtu. Pomáhá členským státům v oblasti námořního dohledu. A ten druhý hlavní argument, který zmiňují tyto členské státy, je eh, soulad s mezinárodním právem. Návrh nařízení explicitně hovoří o tom, že musí být aplikováno v souladu s mezinárodním právem. To znamená stejná terminologie, kterou akceptovaly členské státy v rámci evropské legislativy u ilegální migrace a ochrany hranic. Čili je to pouze podle mého názoru otázka politické vůle. Pokud je o nějaké překrývání těchto legislativ, nebylo by to poprvé, kdy Evropská unie přijme legislativu, která se překrývá s mezinárodním právem s cílem poskytnout detailnější, efektivní implementace v těchto mezinárodních závazků. A na závěr rád bych připomněl to, že Evropská unie byla vždycky hrdá na to, že je průkopníkem v ochraně lidských práv. Evropský parlament by měl nyní zajistit to, abychom mohli být i nadále hrdí na tento aspekt. Skutečně z právního hlediska nevidím, jak by tyto členské státy mohly udržet svou pozici. Z morálního hlediska mám ještě větší pochybnosti, protože si myslím, že je nemožné obránit takovou pozici, která by nechtěla vzít svůj podíl na této odpovědnosti a opatření, která by zachránila lidské životy a zabránila utrpení na našich hranicích, především v tom moři, kterému říkáme hřbitov Evropské unie, to znamená ve Středomoří. Děkuji. Yes, I, I think applause is... Ano, myslím, že aplaus je odůvodněný. Vy jste hovořil o uh, eh, dosti, pane zpravodaj. Myslím, že můžeme být hrdí na to, že takovýto zpravodaj na tom již tak dlouho pracuje. Já dám slovo stínovým zpravodajům. Eh, předpokládám, že si přejí slovo, i když jste mě nežádali. Jako první ovšem dám slovo komisi a předsednictví rady a požádám je, aby byli velmi struční v duchu předchozích debat pan Nielsen jménem Evropské komise. Děkuji mm, paní předsedkyně za eh, možnost eh, říci několik slov v této diskusi, co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a působnosti. Nemám moc co dodat k tomu, co řekl pan Coelho a to se týká eh, možnosti rozšířit Mm, působnost toho nařízení a tu jasnou eh, kompetenci, která již existuje. Tady je řada pozměňovacích návrhů ohledně záruk a respektování um, principů základních práv článku 4. Tady jsme um, otevření, můžeme se na to podívat, jak to posílit, ale ta pravidla, která jsme stanovili, musí být aplikovatelná v praxi a musí být vnímány z hlediska také horizontální aplikovatelnosti ehm, hranice sousední třetí země pro v do, ne budoucnosti. Co se týče návrhu možnosti zachycovat, zadržovat lodě, kterým nehrozí potopení, ale jsou podezřelé z toho, že pašují lidi nebo páchají jinou přeshraniční zločinnost. Tady jsou technické aspekty. Chci připomenout jednu základní myšlenku, že se to týká celkové ochrany šengenských externích hranic. Což znamená, pokud členský stát, mm, některý členský stát má tyto obavy, tak by to neměl být důvod nedělat nic základní princip Schengenu, že neoprávněný přístup by měl být monitorován, což je součást to uvažování ohledně toho e, zadržování mm, v nich vodách. Co se týče e, záchranných e, operací a vylodění, pan Coelho už to všechno řekl, nemám moc co dodat. Chci jenom říci, že Většina těchto ustanovení je ve stávajícím rozhodnutí Rady z roku 2010, které se v praxi aplikují. Jednomyslný feedback členských států je, že fungují dobře a nespůsobují problémy. Takže myslím, že nejde o to, zda by tam mají být nebo ne, ale zda je má um, zákonodárce upravit v této fázi. Uh, Pále je tady možnost um, bilaterálních dohod s českými státy a třetími státy. Uh, je možné, uh, jsou tam odkazy uh, v tom smyslu, že pokud se to přejí, hlavní princip je, že pravidla tohoto nařízení budou, mít, budou nadřazeny těmto bilaterálním dohodám, nikoli naopak. Děkuji, děkuji také za stručnost, za litevské mm, předsednictví paní Veriskiene. Děkuji. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení mm, poslanci výboru Libe, děkuji za možnost se s námi podělit o poslední informace ohledně analýzy tohoto návrhu v pracovní skupině Rady po rozhodnutí soudu, že Eh, Právní akt by měl být přijat v rozumné době, tak předsednictví pracuje s tímto návrhem. My jsme vás informovali, že máme zvláštní pracovní skupinu rady, která je zodpovědná za tento návrh. Ehm, také jsme mm, toto předali výboru pro imigraci a hranic, hranic to je výbor na vysoké úrovni a již jednal o článcích 9 a 10. 12. 22.10. a nová kompromisní verze byla zpracována. Budeme to projednávat 22.11. v pracovní skupině pro hranice. Pokud bude výsledek pozitivní, tak to předáme ten návrh dalším eh, formacím v radě. Také chci poděkovat zpravodaji za úspěšnou mm, práci výboru a jsme připraveni dále spolupracovat se zpravodajem a budeme vám poskytovat aktuální informace o pokroku v radě. Také eh, budeme eh, pracovat v duchu spolupráce a respektu v Evropském parlamentu. Děkuji všem za pozornost. Děkuji, tím se dostáváme k stínovým zpravodajům. Mám tady dva další požadavky o slovo paní Matěje, paní Koraca byl Někdo další si přeje slovo? Eh, ne. Pan Jakolíno, pan Bronz. A tím uzavíráme ten seznam. Paní je SNP. Děkuji mnohokrát. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že v této diskuzi nejde o to upravit přístup do Evropy, ale jde o to tuto výjimečnou situaci ve Středomoří si toto uvědomí, že ta situace ve říct, prostě nemůže být přístup do Evropy. Co se tam zažíváme, jsou extrémní situace, je to obrovský stres a tuto otázku nemůžeme vyměřit vyřešit pomocí tohoto jednoho právního aktu. Tam jde o zcela jiné záležitosti, které musí být vyřešeny v rámci evropské solidarity. A je třeba se na to vyhradit dost času. Ale to není to, o co jde zde. Zde jde o to, abychom um, uplatnili rozsudek Evropského soudního dvora. Já děkuji panu zpravodaji, že tady zaujmu jasný postoj a my v podstatě nemůžeme dělat nic jiného, než toto takto učinit. Je tam evropská kompetence a proto jsem velmi vděčný za to, že pan zpravodaj to obhajuje takto jasně. Většina z nás ho v tom to záměru plně podporuje. Co se týče řešení problémů ve Středomoří, Tady nesmí dojít k tomu, aby to, co se nazývá kolébkou civilizace, aby se z toho stal nyní hrob evropské civilizace. A to, co se tam děje, to samozřejmě je naprosto neakceptovatelné musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom tomu zabránili. V tomto smyslu musíme si uvědomit, že lidé, bychom přislíbit lidem, kteří přichází po, po středozemní moři, stejná práva, jako mají lidé, kteří přicházejí cestou pevninskou. Proto je tedy důležité, aby lidé, kteří jsou zajištěni na moři, měli přístup k tlumočení, právním poradě a právním nástrojům, prostředkům. Není možné, aby tady došlo k různému zacházení, odlišnému zacházení s těmito osobami, než mají osoby, které přijdou jinou cestou. Myslím si, že tady nejde o to, abychom tady měli nějaké pushbacky v pobřežních bodách, či dokonce na otevřeném moři, protože to skutečně je v rozporu se zásadou, že je vždy důležité plně ověřit a zhodnotit, analyzovat tu jednotlivou záležitost každého jednotlivce. Proto velmi děkuji panu zpravodaji. Mé pozměňovací návrhy jdou podobným směrem. Při jejich předkládání pro mě bylo důležité, abychom v této extrémní situaci zabránili těm pushbackům, abychom eh, skutečně zvolili nějaké řešení toho problému, které je lépe služitelné s lidskou důstojností. Děkujeme a nyní se dívám na seznám, vidím, že další je paní Kele. Děkuji za slovo a rovněž bych ráda poděkovala zpravodaji za opravdu velice zaangažované vystoupení. Tři hlavní body k této zprávě. První, záchrana lidských životů v rámci těchto vyhledávacích záchranných akcí. Já si myslím, že pokud nebudeme mi závazná pravidla, tak se nehneme z místa, musíme mít komplexní pravidla, pokud jde o tyto dva typy aktivy činnosti na moře Právě proto bychom neměli akceptovat pozměvací návrhy například pana Demiry, který by znamenal zrušení článku 9, pokud jde o tyto dvě operace pátrací a záchranné, to by podkopalo náš cíl závazných pravidel pro záchranu lidských životů na moři. Zároveň, pokud jde o definici, tam musí být opatrní. Co to znamená, když jsou v nouzi, protože ty, tito lidé, protože v minulosti se to často nepochopilo mezi jednotlivými členskými státy. Co to znamená taková nouzová situace? Kdo by měl být zachráněn a tak dále? to skutečně by mohlo vést i v těch případech, já bych vám to připomněla, 72 lidí někde v roce 2011 se vydalo právě na moře, byli právě v takové nouzové situaci, vyslali tyto signály, ovšem jiní aktéři nepochopili tento signál jako signál volání v nouzi. To znamená, že pouze devět lidí v důsledku toho přežilo. Proto potřebujeme tyto definice. To je základní, zásadní, abychom vysvětlili, co to znamená taková situace, nůze, nouze, taková situace opravdu naléhavá, co to aplikuje, proto naléhavě prosím, abychom v těchto definicích nic neškrtali. Pokud jde o nejistotu, alert, oznámení takové nouzové situace, situace, které prostě nám, ve kterých jsme povinni zachránit lidské životy. A neměli bychom, tak jak se pan Koel o tom zmínil, se nechat chytit do té pasti jižních států. Po tragédii u Lampedusy pan eh, italský minister se o tom jasně zmínil. Potřebujeme více Evropy, potřebujeme společné operace, ovšem pokud jde o pravidla Frontexu, tak Itálie a ostatní členské státy na jihu jsou proti tomu a to se prostě nehneme z místa. A pokud jde o ten pushback, pokud jste o to odesílání. Ano, Tyto osoby podle rozhodnutí soudu musí být, které jsou zadržené, musí být opravdu informány o tom, co všechno je vyžadováno, aby se nedostali do třetí země. To znamená právní pracovníci, eh, tlumočníci, všichni musí informovat tyto migranty o tom, aby byli dostatečně informováni. To znamená, že eh, pohraničníci v každé situaci musí dostat svým povinnostem, musí v každé takové situaci vzít v potaz osobní situaci každého migranta, to hovoří soud, to prostě není nějaké stanovisko zelených, to je Evropský dvůr pro lidská práva a tato rozhodnutí musí být implementována. Návrh komise ovšem to nedostatečně aplikuje, protože prostě nestačí pouze tito lidé, lidi informovat, ale rovněž jak mohou dále postupovat, poskytnout jim různé možnosti, aby se zabránilo tomuto vylodění ve třetí zemi. A my prostě si nemyslíme, že to na té palubě může být eh, eh, provedeno, nemůžeme tam mít právní poradce, tlumočníky k dispozici a tak dále. To není možné. Těmto pushback veku by se mohli zabránit, tak jak to dělá prostě komise v současné době, ten nerefulement, to znamená nenavrácení, nemůže být provedeno na otevřeném moři. To znamená, že tito lidé se musí dostat na naše území, tak aby mohlo dojít ke skutečným postupům a skutečnému rozhodnutí. Některý, je zde většina lidí, kteří bohužel si myslí, že to můžeme udělat na otevřeném moři a tam prostě musíme uplatnit ten rozsudek soudu. Promiňte, už úplně na závěr, paní předsedající, poslední bod. Musíme propojit naši legislativu s tím protokolem proti pašování migrantů, protože to je rovněž o tom, jak zadržet tyto lidi, kteří jsou převaděči, to znamená nejenom ty migranty, kteří se snaží pomoci k nám dostat. Děkuji, říká paní předsedající. Omlouvám se, že jsem vás přerušila, ale pro živení diskuse a mm, také slušnosti vůči kolegům. Dodržte prosím dvě až tři minuty. Paní Enz, poslední stínová zpravodajka. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že v návrhu pana Koelia spočívá skutečně velká šance. Pokud se nám alespoň někde podaří pár věcí zlepšit pro migranty. A bohužel v posledních letech tomu tak nebylo, tak e, je to skutečně velká šance. Tady máme šanci, že se nám možná něco podaří na tomto místě. Samozřejmě tím nevyřešíme veškeré problémy kolem migrace, to je zcela jasné. Tady naprosto souhlasím s předřečníky, ale je třeba, abychom tady měli základní pravidla také v tom, jak se bude zacházet s migrací. A tady je třeba, abychom se tomu věnovali velice pečlivě a vyhradili si dost času. Není možné, aby tady eh, došlo k tomu, že tyto lidé budou, že se s ním budou zacházet jinak, že se s nimi bude zacházet jinak než s ostatními žadateli o azyl. To prostě není akceptovatelné. Mnohé tady toho z toho již padlo, právo na nenavracení, mezinárodní ochrana. Je důležité, aby kapitáni, kteří provádějí takovéto opatření, nebyli Trestání To je velice zásadní věc. Víme, jak vypadá právní situace v některých členských státech. Pro nás je také důležité, abychom tady diferencovali, abychom jinak zacházeli například s nezletilými. Dále, jak to vypadá, když navracíme do třetích zemí, nesmí tady se tady riskovat zdraví a život migrantů. Je třeba také zohlednit i zdravotní stav a potřebujeme možnost k tomu, aby migranti mohli eh, používat eh, opravné prostředky. Jak, to, jak jsem již uvedla, je to skutečná šance, říkám to také na adresu Rady. To vše, co zatím eh, máme, není dostatečné. Není možné, když nám tady rada pouze vyjmenována, jaké pracovní skupiny zvolala, To je sice pěkné, ale není to vůbec žádné dostatečné vysvětlení. Pana Koeliu podporuji velice ve všech otázkách, kde říká, že my máme skutečně kompetence k tomu, abychom diskutovali o takovýchto otázkách. Do jaké míry se tomu budeme věnovat, to je práce, která čeká na stínové zpravodaje v rámci schůzí stínových zpravodajů. Tady se těším, že se do této práce zapojím, ale když se podíváme na skutečnost, že příští rok máme volby do Evropského parlamentu, tak eh, skutečně nevěnovat se tomuto tématu by znamenalo zničit pověst Evropské unie a proto prosím radu s veškerou skromností, kterou mám jako poslankyně tohoto parlamentu, aby se závažně a vážně věnovat této věci a skutečně k tomu přistoupila tak, že je to naléhavá záležitost, protože tam jde o životy a myslím si, že na život má právo každý člověk nezávisle na to, zda je to migrant či ne. Děkuji mm, všem, co ještě požádali o slovo. Mám tady čtyři řečníky. Prosím, drž, dodržte časový limit maximálně tři minuty. Mají Matěje Koraca byl jako Nino Bronz. Paní Matěje, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala panu zpravodaji za úžasnou práci, kterou odvedla na tomto tématu a zároveň i stěnovým zpravodajům, kteří se věnovali opravdu hloubkově této problematice. Je zde mnoho pozměňovacích návrhů, které budeme zkoumat je zde ještě mnoho věcí, tak abychom opravdu zlepšili celé, celý text ze strany Evropského parlamentu. Dovolte, abych zúraznila jednu věc. Nikdo, nikdo skutečně z přítomných není proti záchraně na moři. Samozřejmě, že všichni souhlasíme s tím, že pokud dojde k nějakému utonutí například na moři jenom proto, že se snaží dostat ze třetí země do Evropské unie, samozřejmě, že musíme zachránit tento lidský život, pokud je jeho život ohrožen. Všechny mezinárodní dohody samozřejmě předpokládají záchranu takového lidského života v případě, že dojde k ohrožení tohoto člověka. Myslím, že nikdo proti tomu není. Skutečně v Evropském parlamentu nikdo nespochybňuje tento princip. Ovšem, já mám takové spochybnění určité, pokud jde o opravdu z praktického a právního hlediska o tento režim. Zda jsme schopni to opravdu uplatnit závazným způsobem. Tam si kladu otázku. Zda protože ji máme například mezinárodní právo v této oblasti, je to mezinárodní úmluva, která se týká vyhledávání a záchrany lidí na moři, je to mezinárodní právo, které již předpokládá povinnost poskytnutí pomoci těmto lidem bez ohledu na jejich národnost a na jejich status. Máme zde Mezinárodní centrum koordinace v této oblasti, rozdělení jednotlivých zón, pokud jde o pátrací akce, záchranné akce, koordinaci těchto aktivit, sdílení jednotlivých informací, detailní plány, které se týkají těchto aktivit. Šest členských států, o kterých hovoril, hovořil pan zpravodaj, podepsal, ratifikoval tyto mezinárodní dohody, čili je to, na to musíme obrátit jejich pozornost. Potřebujeme teda nějaký nový nástroj, nástroj, který navrhuje Evropská komise, který to trošku ještě, jak se tady zamíchá, kdy chceme skutečně zde nějaký další právní rámec, evropský rámec, který bude paralelně aplikován s těmito mezinárodními eh, rámci. To si kladu tento dotaz. Potom, jak teda pohraničníci, pohraničníci, úředníci budou aplikovat tato pravidla, když zde máme i mezinárodní právo. Prostě když musíme v urgentní nástroj naléhavé situaci zachránit lidský život, tak to je otázka praktická, nejenom urgentní, naléhavá záležitost, potřebujeme zachránit tento lidský život a zde budeme jak si míchat evropská pravidla, mezinárodní pravidla a tak dále. Tam opravdu tomu nerozumím. Tato pravidla, to je další záležitost, nejde pouze o aktivity Frontexu. To znamená, že zde budou aplikovaná určitá pravidla, když se to týká Frontexu. Ovšem, pokud to bude nějaká národní aktivita, tak tam budou jiná pravidla. To znamená, že takové lodě ze třetích zemí prostě budou aplikovat, kde nám budeme aplikovat jiná pravidla, pokud by se toho zúčastnili, řekněme, evropské záchranné eh, složky, než kdyby se tomu věnoval pouze Frontex. To znamená, že je zde určitý zmatek mezi tím, které lodě se zúčastňují na základě Frontex operací, které na základě národních operací, dále je to mezinárodní právo, evropské právo, v naléhavých situacích, v takových nesmírně nebezpečných situacích tito lidé budou potřebovat okamžitou pomoc a já si kladu otázku, kladu si dotaz, zda skutečně potřebujeme takový nový návrh, když prostě jsme schopni zachraňovat životy, lidské životy na základě pravidel, které máme k dispozici. Děkuji, paní Kricové. Ehm, paní, uh... Eh, myslím, že potřebujeme nové evropská pravidla pro mm, právní jistotu, společná pravidla, která členským státům pomohou lépe aplikovat existující evro, národní evropská pravidla. Nevidím tady rozpor, naopak společně se Eurosur eh, ta společná pravidla eh, požadujeme od roku 2010 a je na čase, abychom o tom jednali a podporuji pana Coelho návrh komise, aby byla přijata v rámci tohoto mandátu. Doufám, že překonáme to mm, slepou uličku. Potřebujeme ehm, kas pro eh, zadržení a záchranu, musíme zachraňovat životy. Problém je interpretace pravidel, nejistota členských států, kdo je zodpovědný eh, za mm, a k tomu by měly vést ta společná pravidla. Měly by jasně definovat, kdo má jednat kde. Samozřejmě nejprve je nutné eh, chránit životy a pomáhat členským státům na externích hranicích Evropské unie. Také eh, mm, existují pravidla pro ti národní zločinnosti, přeshraniční zločinnosti, pašování přes hranice. Pokud se chceme vyhnout situacím jako tam bez Lampedusa, musíme rychle jednat. Já jsem podala pozměňovací návrhy, eh, co týče dětí, to jsou především nedop, bez doprovodu mladiství, jsou nejzranitelnější eh, z těch, kdo přicházejí na naše eh, námořské hranice a potřebují pomoc. Eh, také jsem podala předchozí návrh eh, mm, týkající se identifikování toho, zda jsou na palubě lidé, které mají zvláštní zdravotní potřeby, zda, tedy posoudit, zda potřebují lékařský zásah na místě. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Jakolino na tři minuty. Já jsem myslela mm, všechny příspěvky kolegů na toto velice aktuální téma, které je zároveň velice komplikované. Děkuji panu zpravodaji Koeliovi za jeho velice detailní představení problému, kterým se zabýváme, což je něco, co je od něj, od něj velmi běžné. Já jsem vypracoval několik pozměňovacích návrhů a pro mě je zejména důležitá činnost Frontexu v oblasti pře Středomoří. Je třeba, abychom vybudovali operační kapacitu Frontexu, navýšili ji. Je třeba, aby měli dostatek zdrojů a prostředků pro to, aby mohli čelit této konstantní situaci. Často tady padlo jméno Lampedusa. 40 dní již oběhlo od 3. 3. října. Eh, pan Barozo navštívil Lampedusu. Eh, ohlásili konkrétní opatření a Itálie také zahájila operaci Mare Nostro pro zachraňování lidí na moři. A jediný členský stát, který se do toho zapojil, je Slovinsko, což není právě mnoho. Já to říkám, neříkám proto, protože pocházím z Itálie, z Sicílie, ale ze zcela jiného důvodu. Paní Matěje říkala, že se musíme podívat na konkrétní případy, takže se podívejme na jeden konkrétní případ. Ty obtíže, o kterých hovořil Carlos, ta blokační minorita šesti zemí, která se týkala těch pátracích a Eh, záchranných operací. Eh, já si myslím, že toto je důležité. Eh, samozřejmě důležitá spolupráce se třetími státy a také koordinace mezi mezinárodními centry a jednotlivými národními centry tak, aby probíhala dobrá výměna informací. Nyní ke sporným otázkám. Ano, zvolili jsme společný přístup v oblasti migrační politiky a azylového práva, což je přístup, který se opírá o odpovědnost a solidaritu členských států. Ale konkrétně musíme rozlišovat. Musíme rozlišovat mezi operacemi, které eh, podlehají národním předpisům a mezi operacemi, které vede Frontex to je taková oblast, kde by mohlo dojít k obtížím. Je třeba najít, nalézt rovnováhu, ale operace Frontexu jsou v současné době marginální, pokud to porovnáme s operacemi členských států, jako je Malta, Španělsko, Řecko, Kypr, Itálie. Dále ten odkaz na mezinárodní pravidla toto by mohlo mít přednost eh, oproti konkrétní operaci. Pan Coelho má našiny plnou důvěru, je mou. Já věřím, že se mu podaří nalézt eh, dobrou dobrou rovnováhu pro to, aby přiměl blokační menšinu k tomu, aby se vzdala této své pozice, abychom skutečně měli pravidla pro pátrací a záchranné akce, zejména v oblasti teritoriálních moří. Nyní pan Brans. Děkuji. Nařízení. A je to pravidla mění, nezávazná pravidla v oblasti záchrany aktivit migrantů na závazně, právně závazný instrument. Samozřejmě, že členské země toho sice potvrdili, ovšem zároveň si myslím, že je velice jasné, že lidé, kteří se nachází v takové svízelné situaci, musí být zachráněny, členské země nepotřebují, aby jim to bylo řečeno. Ovšem toto nařízení rovněž rozšiřuje povinnosti, například pokud jde o, těchto, o, pokud jde o vylodění těchto lidí, to znamená kde, na kterých místech a tak dále. Ovšem podle mého názoru to by měli, o tom by měly rozhodnout členské země a ne bez ohledu na rozhodnutí Evropského soudního dvora. V stručném odůvodnění se hovoří, že chránění hranic by nemělo bránit a porušovat základní práva migrantů. Ovšem ten princip nenavrácení a zároveň soud Evropských, Evropského soudu pro lidská práva, jakým způsobem by to mohlo, to by v podstatě mohlo narušit naše povinnosti ochrany našich hranic, protože tito migranti by v podstatě stačilo, by, že by přesvědčili pohraničníky bez dokumentů nebo s dokumenty, že jsou pronásledováni ve své zemi a dostali by azyl. Princip toho, této zásady nenavrácení znamená, že tito, že musíme přesvědčit tyto migranty, že tím, že se ochotní, že jsou ochotní Um, podstoupit takovou cestu, že tím ohrožují své životy. To vede k úmrtím ve Středomoři. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme ukončili naši rozprávu a vracíme se ke zpravodaji. Pane Koelo, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rád bych poděkoval za všechna ta milá slova týkající se mé zprávy a za to společné úsilí, nalézt řešení. Rád bych rovněž poděkoval litevskému předsednictví za jejich pozitivní slova, za úsilí, za tlak, který vyvíjí na členské země s, ve snaze získat mandát pro zahájení jednání s parlamentem co nejdříve. Jsem rád, že jejich návrhy pro kompromisní návrhy nepředpokládají zrušení článku 9 a 10. Já si myslím, že již to je krok správným směrem. Dovolte, abych eh, dvě minutky jenom, paní předsedkyně, abych jasně řekl, proč důrazňuji potřebu, aby článek 9 a 10 zůstaly v platnosti. Proč nechápu členské státy, které se snaží vyškrtnout tyto články. Protože v rozhodnutí rady, které přijala rada jednomyslně, tyto články tam prostě byly v tom rozhodnutí. Je pravda, že nebyly závazné, ovšem byly tam nikdo na radě, když schválili jednomyslně tento text, řekli, že to není v kompetenci Evropské unie. Tam se dohodli. A nyní najednou Evropská komise navrhuje závazné rozhodnutí a podle mého názoru bychom měli podpořit iniciativu komise. Někdo si asi uvědomil, že to možná není naše kompetence. Politická otázka je následující. Poté, co se stalo ve Středomoří, všichni bratě, všichni premiéři, všechny hlavy států řekli, musíme tomu zabránit do budoucna. A já vím, že mnoho rozhodnutí budeme potřebovat, abychom reagovali na ten problém, abychom reagovali na tu problematiku. Ovšem první legislativní text je zde, máme ho k dispozici. Co s tím uděláme? Chceme tvrdit, že Evropa nemůže nic udělat a že je pouze na členských státech udělat rozhodnutí? Ne. To si myslím, že není vhodná reakce. Když všichni žádají více Evropy, tak my prostě musíme přijít s evropskou odpovědí. A přesto, že sympatizuji s mnoha návrhy mých kolegů, chceme jít ještě dál. Rád bych řekl, jasně, že nemůžeme jít dál, nemůžeme vnucovat něco členským státům, to, co je pouze v kompetenci národních států. Musíme mít vyrovnané stanovisko, vyrovnanou pozici. Všechno, podle mého názoru, to, co je evropského charakteru, tak to prostě by mělo být na straně Frontexu. To by měla být její odpovědnost. Měli bychom mít evropská pravidla, a my prostě nemůžeme jít dál v této diskusi s radou, protože prostě překračujeme naše pravomoce a nutíme členské státy, aby se vzdali k své suverenity v této záležitosti. Kompromisní návrhy, já je, ty, které předložím, budou obsahovat tento názor. Potřebujeme více Evropy, ovšem zároveň musíme respektovat náš právní základ. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Děkuji, tím se dostáváme ke konci této diskuse. Nyní na několik minut přerušíme, protože hlasování se má začít ve 12.20 a kolegové ještě kolegové s tím mm, budou počítat. Děkuji. colleagues if everybody can slowly take their seats we'll start the vote in two minutes. Kolegové, posaďte se prosím, začneme hlasovat za dvě minuty. Okay, colleagues. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Budeme hlasovat. Jediné hlasování uh, směrnice o sezónních pracovnicích zpravodajko Moraes. Jak prezentoval zpravodaj na předcházející schůze byla dosažena dohoda v první čtení mezi institucemi a e, výbor pro zaměstnanost též hlasoval o výsledku jednání z dnešního dopoledne, co se týče částí, které spadají do jejich exkluzivní kompetence a bylo mi řečeno, že dohodu podporují. Zpravodaj navrhuje hlasovat o kompromisním textu an blok. Takže to bych, o tom bych teď chtěla hlasovat. Jste všichni připraveni hlasovat? Dobře, takže budeme hlasovat jednorázově kompromisní text. Mm, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Takže to je velice jasná většina a tím se dostáváme k i hned k závěrečnému hlasování zase elektronicky. Otevírám hlasování. E, nemá hlasovací kartu, takže Dobře, budeme počítat váš hlas. Otevírám hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak to je zase velká většina. 33. Gratuluji zpravodaj, tím se dostáváme ke konci dnešní schůze. Takže kolegové, chci připomenout ti z vás, kteří jednu sekundu ještě, kolegové, prosím, dnes odpoledne budeme zasedat v místnosti 2Q2. Děkuji a těším se na stranou odpoledne.